Finger. Nee, wir müssen anfangen, damit wir nicht sonst nachher. So, liebe Kolleginnen Milé kolegyně, milí kolegové, srdečně vás vítám na prvním zasedání našeho výboru v novém roce 2009 a přeji vám všem příjemný a hlavně zdravý nový rok a naše práce směřuje do finále protože se blíží k závěru eh, tato legislativní perioda a my musíme probrat ještě celou řadu zpráv až do posledního zasedání, které bude v květnu. Jak eh, vidíte, tak eh, Skutečně jsme v té novostavě Evropského parlamentu, je to moderní budova s moderními sály. A naše schůze dnes a zítra bude také přenášena na TV webu přes internet. Možná, že už jste to viděli Viděli jste, že eh, kamera se obvykle soustředí na to místo, kde je zapnut mikrofon. Prosím, mluvte až tehdy, když je zapnut mikrofon, tak aby od eh, Havaje po Šankvaj všichni vaši fanoušci viděli, co a jak jste řekli. Dobře, takže začneme bodem číslo jedna, což je přijetí pořadu jednání. 17. prosince jste tento pořad dostali. Máme tady dvě malé změny. Felipe González musí odletět zpět do Madridu a poprosil nás, aby mohl přednášet mezi 15.15 15 a mezi 16. hodinou na téma Reflekční skupina 2020 2020-2030. Což znamená, že bychom tuto diskuzi dali hned po diskuzi Hel- Elmara Broka a tak eh, aby Her González ale do té doby přijel. Potom eh, bod 15, paní Dál, ten musí být posunut a to z toho důvodu, že rada ještě neučinila nezbytné rozhodnutí, které potřebujeme. A bod číslo 9, pan Demitrio má zítra letadlo do na Kypr a poprosil nás, aby eh, mohl přednášet jako první, čili to by bylo ale zítra ráno. Chci pozdravit nové kolegyně a kolegy, ty tady nejsou s výjimkou pana Kastla. Pan Maty Kastl, eh, ten nahrazuje pana Ingo Friedricha v našem výboru. Buďte srdečně vítáni, ještě určitě budeme mít dobrou diskuzi. K webstreamingu jsem již hovořil a když s tím souhlasíte, tak jsme tím schválili pořád jednání. Bod dvě pořadu jednání. To je sdělení předsedy. Koordinátoři zasedali dvakrát, 17. prosince a 14. ledna. A po souhlasu konference předsedů 14. ledna navrhli, aby zpráva Leinen, zpráva Brok a potom vztahy k národním parlamentům, Háne, instituční rovnováha byly zprávy, které by byly projednávány ve výborech, tak abychom mohli na dubnovém zasedání na plenárce tyto zprávy schválit. Zpráva Elmara Broka týkající se Evropské zahraniční služby, vnější služby, ta závisí eh, na tom, jak se eh, bude rada tímto tématem zabývat a budeme reagovat potom na, na naší schůzi zpráva Korbet, celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu. Tady je to odloženo na 10.2., tak abychom eventuálně zapojili zprávu interimní skupiny. Tolik tedy k těmto jednotlivým bodům. Bod číslo 3 je schválení zápisu ze schůzí konaných 3. a 4. listopadu, 17. listopadu a 1. až 2. prosince. Nemáte-li žádné připomínky k tomu až do konce schůze, tak považuji tyto protokoly za schválené. Bod číslo 4 to je rozvoj vztahů mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Spravodajem je pan Elmar Prok. Na minulé schůzi jsme začali již s rozpravou k tomuto tématu. Já jsem řekl Elmaru Brokovi, aby se dostavil v 15.15, 15, takže máme ještě trochu času. Takže chcete to uvést rovnou nebo až posléze, pane Broku? Děkuji. Dobře. Já si myslím, že ten úvod jsme udělali již v prosinci. My máte tuto zprávu ve všech jazycích a nyní bude následovat rozprava. Já bych chtěl jenom říci, že spolupráce s národními parlamenty má velký význam. Parlamentní dimenze Evropské unie je něco, co musíme posílit protože o to se stará také reformní smlouva, jelikož ta se snaží posílit postavení občanů jak na národní, tak na evropské úrovni. V posledních letech eh, od konventu pro ústavu jsme nalezli mnoho forem spolupráce parlamentní zasedání, setkávání parlamentu se konají pravidelně, pravidelně se konají Eh, zasedání výborů a také v Kozako, eh, což je konference evropských výborů národních parlamentů s Evropským parlamentem, se také konají pravidelně. Je to dobré a osvědčilo se to, neboť tento dialog je nezbytný za prvé z toho důvodu, abychom měli širší, lepší chápání evropské politiky a aby to bylo také užitečné, protože tento dialog, toto porozumění vedou také k tomu, že lze překonávat překážky a nalézat koncens, jako například u klimatu, u aktivitách EU ve světě a u podobných velkých témat, které často probíráme. Elmare Broku, děkuji za předložení této zprávy vidím, kudy se tato zpráva ubírá a chtěl bych poprosit kolegy, aby byli tak laskaví a vyjádřili se k této zprávě. Kdo se chce chopit slova. Já zdravím také pana Léného v našem výboru. Vy jste také nový, buďte srdečně vítán. A přeji vám také hodně úspěchu při práci s námi. Máme tady oslavence. Iniko Mendes Vigo se dostavil v době svých narozenin k nám do Bruselu. Přeji vám všechno nejlepší a vše nejlepší také v tomto roce. Co se týče zprávy Elmara Broka, tak bych chtěl říci následující. Bod dvě To je bod, který se zmiňuje o různých formách, ale schází tam společná parlamentní zasedání, čili to zasedání parlamentů, které pořádáme dvakrát za půl roku a ty k tomu ale patří, protože existují a zároveň jsou i užitečná. Ne, to je interparlamentární forum. Otázkou v bodu 18 je naše zastoupení v Kozaku. Richard Kobit. Zatím máme dva místo předsedy, předsedy AFKO a potom delegaci, která se skládá až ze šesti zástupců. Elma Brok navrhuje, aby tato delegace v budoucnosti byla vedena předsedou výboru AFKO. A co se týče reformní eh, skupiny pod Dagmarot Beren, tak eh, tady potřebujeme koordinaci mezi výbory parlamentu v jejich kontaktech vůči národním parlamentům. A bylo by vhodné zvážit, zda konference předsedu výborů by neměla být pověřena právě touto koordinací. Zdá se mně to být vhodné a to z toho důvodu, protože jsou tady všichni předsedové výborů a tato konference je asi tím nejlepším grémiem, jak provádět ve spolupráci s AFKO tu vlastní syntézu mezi Kozakem a mezi národními parlamenty. Bod 19, tady se navrhuje systematická kontrola před legislativního dialogu mezi národními parlamenty a komisí. To je takzvaná iniciativa Barroso alespoň v Němčině není ten překlad zcela správný, protože my nechceme nic systematicky kontrolovat, ale chceme spíše tento do, doprovázet tento proces, čili monitorovat. A ještě bod 15, tady se jedná opět o roli kozak. Parlament je toho názoru, že budoucí role kozaku by měla být definována. Tady bychom měli být přesnější, protože v jednacím řádu o Kozaku a také v protokolu k amsterdamské smlouvě a také k nové smlouvě, pakliže bude, je přesně definovaná role Kozaku. Já jsem se přesně zabýval procesem Kozaku za poslední čtyři roky. Velmi ta práce byla intenzivní, někdy dokonce kontraverzní ale ta role kozaku je stanovena, je definována a možná, že bychom tady měli říci, že se jedná o stanovení politické role eh, kozaku. A v poslední části tohoto odstavce 15 se eh, doporučuje, aby eh, kozak se soustředil na diskuze v rámci svobodu bezpečnosti, svobody bezpečnosti a práva nebo aby se omezil na tuto diskuzi. V mezidobí jsme vedli diskuze na všechna velká témata. Myslím si, že existoval koncens, že Kozak se vyjadřoval také k výroční zprávě komise a tím pádem vedl také politickou diskuzi. Čili musíme zvážit, do jaké míry to sem můžeme zapojit. I když se mně to zdá být poněkud těžké a myslím si, že po celém reformním procesu u e, Kozaku bychom tuto věc napřed měli nechat poněkud sklidnit a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Paní Grabovská se přihlásila. Bitte, wir haben das Wort. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedající Děkuji, pane předsedo, děkuji. Ráda bych se zmínila ke zprávě pana Broka obecně. Dosud již jsme e, několikrát diskutovali o kontaktech e, s národními parlamenty. Nebudu to opakovat, všichni to známe, víme, jaké jsou protokoly, e, co říká Lisabonská smlouva. Já chci jenom říci, že bych byla ráda, abychom e, přestali mít strach z národních parlamentů, oni také, aby přestali mít strach, že jim bereme kompetence. E, rádi bychom zdůraznili, že budeme s nimi spolupracovat a to nejenom formálně. Chceme zorganizovat, zorganizovat řadu konkrétních věcí. E, v praxi e, budeme rozvíjet dobré kontakty, které už máme. A v, této, e, v tomto kontextu mám jednu věc. E, E, nejde jenom o spolupráci národních parlamentů s Evropským parlamentem, ale také spolupráci národních poslanců a e, europoslanců. E, vím, že není třeba o tom více hovořit této zprávě, protože zde se hovoří spíše o institucionální stránce, ale zdá se mi, že pokračování této institucionální spolupráce Eh, by měla být založena na dobré eh, znalosti eh, europoslanců a poslanců národních parlamentů. Měli by se dobře znát, protože oni za námi chodí se svými problémy, hovoří s námi o tématech evropského kontextu a často E, národní poslanec nemůže e, vyřešit e, takovéto problémy a europoslanec by mohl být v tomto kontextu blíže občanům. Čili zde bych ráda, aby se tato spolupráce byla nejenom formální, ale také, abychom si byli vědomi, že lepší poznání mezi námi, eh, národní poslanci a europoslanci, by byla velice výhodná. Eh, budeme tak eh, lépe odpovídat na problémy občanů, čili to by také mohlo být v této zprávě. Děkuji. Děkuji vám, paní Gravovská, paní Esteves. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor presidente. Děkuji, pane předseda. Eh, chtěla bych se stručně zmínit eh, o zprávě Brok. První zmínka se týká věci, eh, kterou bych nazvala potřebou více technologie v politice. Vztah národních parlamentů a Evropského parlamentu eh, vyžaduje větší blízkost eh, Evropského centra eh, a periferií. Je třeba nalezat nové formy decentralizace politických rozhodnutí. A jednou z touto formou by mohlo být využití systému videokonference pro organizaci některých zasedání e, výboru Evropského parlamentu v národních parlamentech. E, došlo by tedy ke spojení formou videokonference. E, existoval by sál, ve kterém by se konaly, konala některá zasedání výboru Evropského parlamentu a videokonferencí by se přenášela tato zasedání. Eh, byla by to jednání o některých tématech, eh, která by byla naplánována racionálním způsobem a jistě by to mělo dobré výsledky. Za prvé by došlo k většímu spojení práce Evropského parlamentu a práce eh, vnitrostátních parlamentů a také by došlo ke zblížení programů těchto institucí a toto fyzické spojení by také e, přispělo e, k lepšímu poznání práce těchto parlamentů. E, došlo by také k většímu začlení audiovizuálních médií v národním měřítku a jeho častějšího používání. Zblížení eh, programu Evropského parlamentu s národními parlamenty by také bylo přirozeným výsledkem eh, této fyzické blízkosti. Eh, neznamená to, že bychom přenesli práci parlamentu v Bruselu a Štrasburku do členských států, ale znamenalo by to využít technologie, které eh, již mění eh, svět, aby také napomohly v naší práci. My nemůžeme pracovat ještě způsobem běžným v 19. století. Takže jestliže by parlament eh, navrhnul zorganizování E, zasedání výboru Evropského parlamentu, která by byla vysílána do národních parlamentů e, videokonferencí, určitě by to napomohlo lepšímu rozhodovacímu procesu v Evropské unii. E, myslím, že by se to mohlo odrazit také v této zprávě a také bychom měli zdůraznit eh, propojení práce eh, parlamentu ve Štrasburku s prací národních parlamentů. A tak by došlo k intenzivnější kontrole práce Evropské rady eh, ze strany vnitrostátních parlamentů a pořad eh, jednání ve Štrasburku a pořad jednání Evropské rady by eh, také eh, byly využity ve vystoupeních premiérů jednotlivých států. Je také třeba spojit periferie s centrem pomocí technologických vymožeností. Jinak občané nebudou mít znalost o rozhodovacích procesech v centru, a zůstanou vzdáleni evropskému projektu. Já jsem poslankyně, která přichází z periferie a e, já bych někdy místo toho, abych e, byla v Bruselu, bych ráda pracovala v mém národním parlamentu. Děkuji. Děkuji. Paralelní debaty, rozpravy, o tom již se několikrát diskutovalo, jestli to půjde vždy také v souvislosti s tématy na radě, ale jestliže se jedná o stěžení témata, tak by to bylo dobré, pan Elistr. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že tato zpráva je určitým způsobem pokrytecká. A e, tento parlament e, strávil těž dlouhou dobu tím, že se snaží snížit moc národních parlamentů na minimum. A v, také přenést část jejich agendy sem. A když si myslí eh, tento parlament, že vyhrál Lisabonskou smlouvu, tak najednou rádoby ukazuje zájem o národní parlamenty. My nejdříve jim dáme určitou žlutou či oranžovou kartu, ale ne červenou kartu takže říkáme tak, budeme je utěšovat. My jsme přece jim sebrali kompetence, tak k ním budeme hodní a hezcí na ně. Takže to je taková mentalita, která se mi zdá, že převládá v této zprávě a myslím si, že objektivní čtenáři uvidí smysl této a vycítí smysl této zprávy. A také eh, uvidí usurpaci moci ze strany Evropského parlamentu. Děkuji particular view. Ano, specifický pohled pana Elistra. Enrique. Gracias. Eh, Děkuji, pane předsedo. Na prvním místě mi dovolte, abych při první příležitosti, kdy zde hovořím eh, eh, v tomto místnosti velkého eh, maďarského europeisty Antala, kterého jsem znal ještě v komunistické době a později. Mám jednu připomínku, řekl bych, že prehistorická, ale velice důležitá jako precedens a co by mělo být zmíněno ve zprávě mého milého kolegy Broka. Národní parlamenty nejenom jsou v obrané situaci e, vůči Evropskému parlamentu, ale také velice důležitě přispěli e, výstavbě evropské demokracie. A já připomínám, že v roce 1990 se v Římě, v Montecitorio, sešla konference národních parlamentů e, zastoupených tehdejším na e, Evropském parlamentu a to byla rozhodující událost v přípravě Maastrichtské smlouvy. Na této konferenci zpravodaj, který hovořil jménem všech parlamentů, byl eh, předseda e, Evrop, belgického parlamentu. A E, e, na té zasedání e, bylo rozhodnuto jednohlasně, takže my zde nesmíme vystupovat proti sobě, národní parlamenty proti Evropskému parlamentu. Bylo by vhodné připomenout tuto událost, která měla historickou důležitost. Když se hovoří v bodě 1 o pravu podílet se, znamená to podílet se aktivně národní parlamenty Eh, musí se aktivně eh, účastnit na základě principu subsidiarity. Proaktivně, a to by mělo stát v této zprávě. Zdá se že je to důležité eh, v tom smyslu, že my spolupracujeme a ne, nevystupujeme jedně proti druhým. Děkuji. Dankeschön. Děkuji vám. André Severin, máme ještě sedm řečníků. My myslím, že budu muset seznam řečníků ukončit. Musíme za 10 minut 3 skončit. Já se domnívám, že toto téma není pro nás nové. Již jsme o tom hovořili několikrát Eh, včetně Evropského konventu, takže mnoho myšlenek je jasných a nemusíme k této zprávě nic zásadního a velkého dodávat. Pokud se mě týče, tak považuji zprávu za zásadním způsobem dobrou. Je tady hodně myšlenek o lepší spolupráci mezi námi a evropskými parlamenty. Ovšem, přesto si myslím, že by bylo vhodné, kdybychom někde jasně zopakovali rozsah celé této věci přesně proto, abychom zamezili takovýmto obavám, které vyjádřil, či kritiku, kterou vyjádřil pan Elister před několika okamžiky o pokrytectví. O skutečně musíme jasně říci, že nikdo nesebral národním parlamentu jejich pravomoci. My jsme společně rozhodli na úrovni Evropské unie o rozdělení pravomocí, kompetencí. To je rozhodnutí, které bylo uděláno a my si jednoduše rozdělujeme či sdílíme úlohy v oblasti politické kontroly a legislativy, tak abychom si lépe tuto práci rozdělili, tak je také dobré stanovit eh, cesty a prostředky pro spolupráci. Takže podle mého názoru musíme jasně stanovit rozsah celé této věci. To znamená, že my také tímto způsobem chceme pochopit lépe priority národních parlamentů a také národní parlamenty musí lépe chápat, chápat eh, lépe tedy nás, co my děláme tady v legislativní práci. Tak jde o to, abychom také komunikovali spolu s voliči konvergentně a ne divergentně, protože jejich voliči jsou naše voliči a naše úkoly jsou naše úkoly a ne jejich úkoly a tak dále. A myslím si, že zpravodaj a my s ním můžeme samozřejmě spolupracovat, by měl jasně říci, jaký rozsah tato, má, tato zpráva má mít, tak aby si nikdo nemohl myslet, že eh, takto se Eh, vrací určité pravomoci evropský eh, národním parlamentům. A za druhé, já jsem se na základní škole již naučil, že neexistují práva bez závazku. To je automatické. Jestliže má někdo nějaké právo, tak také musí dostat jakousi korelační závazek, povinnost. A v této zprávě nevidíme žádné závazky. Tam se o nich vůbec nehovoří. Ty, které by byly propojeny s právami tohoto, právě tohoto parlamentu. Takže Eh, řeklo se závazek aktivně se účastnit a tak dále. A to pak máme tady ještě další povinnost či závazek, který musí zabezpečit schodu národního zákonodárství s evropským zákonodárstvím co, do co největší míry. V některých zemích vidíme, že národní parlamenty vydávají některé zákonné akty a vůbec ne, se nedívají na naši legislativu, kterou schvalujeme my. Takže pak vznikají velké problémy, protože v příslušné zemi potom existuje jak národní, tak i evropská legislativa. Toto je pouze příklad. Ale nikdo nemůže mít práva ani národní parlamenty, aniž by s tím ruku v ruce šly také povinnosti. To znamená, že i když tyto povinnosti nejsou explicitně zakotvené ve smlouvě, tak jsou tam implicitně, jinak by to nemohlo fungovat. A jinak si také myslím, že jestliže na jedné straně dokážeme stanovit rozsah tohoto úkolu, tak se dokážeme vyhnout nedorozumění a můžeme dát eh, dobrou perspektivu jak národním, tak i e, Evropskému parlamentu a Jde také o to, aby samozřejmě neměli pouze práva a povinnosti národní parlamenty, ale také Evropský parlament musí mít e, práva a povinnosti. Thank you. I'm not sure whether the European Parliament... Já nevím, zdali Evropský parlament může hovořit o nějakých povinnostech. Uh, na, pro národní parlamenty. To jsou spíše možnosti spolupráce a já se domnívám, že e, určité příklady spolupráce, posílení spolupráce, jsou, to příklady jsou vedeny v bodu číslo 8, pan Mouc. Ah, there we are. Sorry, new technology, not used to it. Omlouvám se, já souhlasím s posledním řečníkem, pane předsedo. Něco v této zprávě chybí, ale nesouhlasím s tím, co bylo formulováno. Tato zpráva vůbec nehovoří o tom, že EU uznává plnou suverenitu národních států. A není to zde ani tedy v každodenních vztazích člen, poslanci parlamentu dvakrát v poslední době navštívili Prahu a obě dvě návštěvy umožnili členům tohoto parlamentu chovat se arrogantně vůči národnímu stávu, tátu, protože oni se snažili ovlivnit českou vládu v tom, jak má e, fungovat také své předsednictví a to se také opakovalo na první plenárním zasedání a to musíme odsoudit, že toto místo má absolutní právo rozhodovat o tom, jak by se určitý suverénní stát měl konat, chovat. Promiňte. Pan Dav. Dobré odpoledne. Hovořím z britského koutku této místnosti. Ale to, co vám chci říci, se bude odliš obvat od eh, předřečníku přede mnou. Někteří z nás strávili strašně moc času a snah při tom, aby informovali národní parlamenty a také byli informováni ze strany parla, nára, barla, národních parlamentů. To znamená, že my se snažíme se s národními parlamenty domluvit. Je to velice citlivá věc. Je tady jisté napětí, které existuje mezi federálním a národními parlamenty. My jsme se snažili, aby tato, toto napětí bylo také tvůrčí a abychom toto napětí zvládli tak, aby nedošlo k hádce. A postupy, které jsme zavedli postupně v průběhu desetiletí, nyní začínají fungovat účinně. Já jsem velice rád, že Kozak se stal takovým globálním a politickým fórem, než, a, než to bylo v minulosti. A já si myslím, že Broková zpráva toto velice dobře vystihuje. Pokud se týče o článku 2, tak já si myslím, já si myslím, že zde bychom neměli odkazovat na fora, která se konají dvakrát za rok. My bychom měli opravdu pouze sledovat ústavní jednání, neboť nám nám vždy také šlo o to, aby se setkávali politické frakce s Evropského parlamentu s národními, s říznými frakcemi z národních parlamentů. A jestliže toto chceme, aby se z toho stalo pravidlem, ta, pravidlo, tak to bude klást velký nápor na náš program. Jestliže by se toto mělo konat mimo rámec mezivládních konferencí, pak si myslím, že by bylo lepší spolupracovat mezi jednotlivými sektorálními výbory. dostaneme brzy také k této zprávě eh, stanovisko z výboru pro zahraniční věci. Ano, pan předseda říká, čekáme na to, již byla tak zahájena reflexní období o budoucí smlouvě, ale od té doby také se zabýváme dalšími důležitými tématy, což je globální oteplování, Lisabonská strategie, takže zvažte, zdali to skutečně potřebujete. Děkuji, pane předsedo, obecná poznámka a pak několik e, otázek. Obecná poznámka se týká pravomocí národních parlamentů a Evropského parlamentu. Z právního hlediska můžeme všichni souhlasit s tím, že národní parlamenty nestratily pravomoci v tom duchu, že nedělají věci, které by dělali, ale on, oni v podstatě sdílejí pravomoce a také národní parlamenty získaly nové pravomoce, nové kompetence, například z hlediska interakce mezi národním a evropským právem. Pokud se týče článku 6, tak Elmar Brok tady hovoří o konferencích předsedů specializovaných výborů. A proč tady zmiňuje pouze dvě témata, tedy proč to mají být pouze zahraniční záležitosti a výbor pro občanské svobody, ale také by se měly setká, proč by se neměly setkávat ještě další výbory. A to je moje první otázka, potom další otázka k odstavci 8. A to je to, co již bylo řečeno o povinnostech. Takže e, závazky pro národní parlamenty. Můžeme to udělat? E, o tom já pochybuji, že bychom to mohli udělat. Evropský parlament může národním parlamentu může říci, že to je jistá myšlenka, o které můžeme ovažovat, ale nic nebrání například německému parlamentu, aby pozval poslance z Evropského parlamentu. A poslední myšlenka je číslo 19, systematická monitor systematický monitoring legislativního dialogu. Ale neměli bychom to trochu obalit, neměli já si myslím, že systematický dialog je trošku málo. Já si myslím, že bychom měli také vyjádřit, co si pod touto systematičností představujeme. Děkuji. Richard Corbett. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl reagovat na ten nesmysl pana Elistra já si myslím, že mnoho lidí v této místnosti nepřesvědčil, takže já si myslím, že spíše hovořil k vnějšímu světu, protože toto jednání je přenášeno na webu. A já bych mu chtěl říci, a, ale o, vidím, že on už tady nezůstal. On to je, a to je asi rekord, on tady zůstal celou půl hodinku. A to je to, co očekáváme od britských euroskeptiků. Jestliže řekl, že Evropský parlament se snaží odebírat kompetence národním parlamentům, tak to není správný popis. My jsme pouze mysleli, že Eh, převezmeme pravomoci, které národní parlamenty v důsledku podepsání smlouvy stejně předají Evropskému parlamentu. A my jsme říkali, že tyto kompetence by neměly vykonávat pouze ministři v radě, ale mělo by to být, měly by být také sdíleny s volenými zástupci. A národní parlamenty již také se o tom rozhodly. Proto my jsme také se rozhodli, my jsme také řekli, že budeme podporovat příslušné ministry v radě, tak aby národní parlamenty je mohly tímto způsobem lépe eh, kontrolovat. Takže tyto dvě věci se doplňují a nejsou v protikladu. Takže jestliže to někdo prezentuje tak, že Evropský parlament se snaží převzít na sebe, přebrat na sebe další práva, tak to je úplný nesmysl. Tak proto já to také říkám, že protože je toto vysíláno na webu. Takže to je dobré pro, jako vysvětlení pro mnoho lidí, kteří následují. To znamená, že Evropský parlament nepřebírá kompetence od národních parlamentů, ale my, eh, Evropský parlament i národní parlamenty, se snažíme odebrat eh, pravomoci výkonné moci. A to to se nyní například děje také formou spolurozhodování pan Saja, pak Helmar Brock, pak bude reagovat na všechny otázky. Děkuji, pane předsedo. Enrique Baron Crespo zmínil Josefa Antala. Já jako Maďar bych vás chtěl všechny pozvat eh, příští eh, čtvrtek, eh, příští týden na vzpomínkovou konferenci do této budovy. On, Josef Andal, byl první zvolený mm, mm, premiér a on také rozpustil chtěl rozpustit Varšavský smlouvu a pak také mm, Eh, šlo o vytvoření Vyšehradské čtyřky a je to skutečně velký evropský demokrat. Já se nyní chci vyjádřit k záležitosti zmíněné bodu 8, který říká, že vítáme v iniciativy, které dávají E, e, e, Evropskému parlamentu větší pravomoci, ale já bych já tady hovořím za maďarský parlament. My totiž všechny a tato práva v maďarském parlamentu máme. My můžeme hovořit o veškerých tématech. To znamená, že národní parlament sestavuje seznam legislativy, k, tam, kde například také, které legislativní evropské akty se e, váží k určité národní legislativě, takže my můžeme potom hovořit na našem plenárním zasedání a já bych tedy rozšířil ten text a řekl bych, protože některé další parlamenty to dělají také tak, protože já si myslím, že eh, boj je spíše takový, že my musíme především zachovat tento příklad, který máme doma a rozšířit to také na další země. Děkuji. Než převezme slovo Elmar Brock, tak vítám mezi námi Jury, to je ministr premiér ze Slovenska. Vítám vás. Já jsem si původně myslel, že jste z výboru Jury, ale to je vaše příjmení, Jury. Takže Prosím, Elmar má slovo. Pane předsedo, děkuji vám. Děkuji také kolegyním a kolegům za eh, tuto celou řadu dodatečných podnětů. Chtěl bych poděkovat kolegu Dafovi, eh, který také předložil stanovisko AFETu. S tím nemám v podstatě žádné problémy. Já si myslím, že uvidíme, zda je to možno pojmout přímo do zprávy anebo do přílohy. Jsem toho názoru, že bychom měli trvat na tom, že Lisabonská smlouva je smlouvou parlamentů. Nikdo nemá takové pozitivní změny jako my na evropské čili národní parlamenty. To si myslím, že je dobré, protože je to důležité také pro volby. A když kolega hovor, Severin hovoří o závazcích národních parlamentů, tak bych chtěl poukázat na celou řadu možností, které existují ve smlouvě možností ve smlouvě, které mohou využít národní parlamenty. To je otázka politické vůle jednotlivých parlamentů. Ale možnosti využít něco podobného, ty vzrostly, protože existuje nové právo na evropské úrovni u několika bodů a to je tam přesně vyjmenováno. Ale zároveň taky, když existuje v zásadě, eh, na základě postupu subsidiarity, tak jednotlivé eh, členské státy jsou začas informovány a jsou informovány o zákonodárství od samého prvopočátku zpracování v radě, ale také v rámci jednotlivých národních vlád. Jak eh, oni tento způsob využijí, to je spíše vnitrostátní záležitost, do které my se nemůžeme vněšovat. To je záležitost, fakt to provedou jednotlivé členské státy. V Německu byl změn článek 23 eh, základního zákona, čili ústavy. A to je určitá informace o tom, že by to mohlo eh, být dobré. Když se podíváme na dopis irského parlamentu z listopadu, tak základním bodem této zprávy je, že zapotřebí zesílit roli národních parlamentů vůči vládám. A i v této zprávě si musíme vyslechnout právě eh, tyto argumentace a vztahovat se k ním protože to je důležitá informace. A to, co napsali Irové eh, pro sebe, to platí víceméně také eh, pro všechny ostatní. Jak řekl maďarský delegát, tak tam v Maďarsku je to podobné, takže v celé řadě zemí dochází k dobrému vývoji a měli bychom se skutečně snažit postoupit dál. Otázky související se zasedáním jednotlivých výborů a s videokonferencemi, tak já si myslím, že v souvislosti s tím prelegislativním procesem to je eh, nesmírně důležitá záležitost. Ale nejsem toho názoru, abychom přizpůsobovali eh, náš pořad jednání, protože když stanovíme pořad jednání, tak podle mého názoru to znamená, že je to eh, svatosvaté právo eh, každého národního parlamentu. Někde v nějakých národních parlamentech to e, nedělají parlamenty jako takové, ale dělá to e, kabinet ministrů. Ale to znamená ztráta parlamentní nezávislosti. Z toho důvodu, když my tady hlasujeme o pořadu jednání, tak si nemůžeme toto právo nechat vzít. A já tady poněkud váhám v té otázce toho, zda to má být povinné nebo ne. Takže uvidíme, eh, jak se dohodneme. A podíváme-li se na to, co řekl kolega Mout, otázka suverenity národních států, že tady něco takového nestojí, tak eh, chci říci, že musíme vzít na vědomí, protože smlouva s NIS dává národním právům o hodně menší práva než Lisabonská smlouva. V evropském kontextu tato smlouva znamená podstatné zesílení národních parlamentů a jejich práv. A v oblasti vnitřní politiky, v oblasti Europolu mohou tyto zprávy také spolu rozhodovat. Není to tady sice takto stanoveno, ale Elmare nesmíme popírat pravdu. A to tehdy, abychom nebyli směšní někdy v důsledku našich argumentů. Kolega z toho bych chtěl poprosit, když budeme hovořit o systematickém dialogu a jeho konkretizaci, aby mě předeslal určité návrhy. A potom Jakmile budeme mít takovouto zprávu a bude přiměřená, tak ji pojmeme do celé této zprávy. Budu postupovat rychle. Joint Parliamentary Meetings. Já nejsem proto, aby eh, to byl projekt budoucnosti v rámci technické pomoci. Existuje e, v této důležité fázi toto grémium, které nám umožňuje výměnu zkušeností. Ale dokáže si představit, že kdyby měl vzniknout nový konvent, tak by bylo dobré se zásob, e, zabývat těmito zásadními otázkami jako spolupráce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Ale to by měl skutečně být e, takový ad hoc návrh, protože francouzské předsednictví hovoří hovořilo o tom, že jak změna národních pravidel v parlamentech, tak Evropského parlamentu musí přinést řešení a ne prostě nalakovat něco jenom, aby to vypadalo hezky. Podle mě by bylo lepší, abychom se snažili skutečně konzolidovaně spolupracovat, tak aby došlo ke spolupráci národních a parlamentu a Evropského parlamentu. Pomocí IPECu bychom mohli mít určité zlepšení. A tady se jedná také o všechny otázky spolupráce mezi jednotlivými výbory. Poukazuji také na to, že musíme zvážit, a to by měl udělat Evropský parlament do budoucna, že ti, kteří eh, provádí parlamentní práci, jsou mnohdy takoví, kteří provádí určité show představení. A z toho důvodu si myslím, že by bylo dobré abychom se zabývali tímto nápadem na schůzi předsedů jednotlivých eh, výborů. A nemělo by to eh, vést k tomu, aby eh, předsedové došli potom k nějakému rozhodnutí, protože to by mohlo zase dojít k tomu, že budeme mít takové úzké hrdlo, kde se všechno zastaví a kde nebudeme mít dostatek informací. Konference předsedů a konference předsedů výborů jsou eh, takové orgány, které musíme pravidelně informovat. Jsem také toho názoru, že tato informace má být eh, probírána jednou ročně a taky ji mají dostat všichni poslanci parlamentu, tak aby vše nezmizelo v zadních komůrkách eh, v parlamentu že ta spolupráce s národními parlamenty je důležitá a Myslím si, že to je rozhodující bod, aby skutečně jednotliví poslanci stáli ve středobodu našeho zájmu a z toho důvodu je zapotřebí provádět také určitý monitoring. Na základě písemné předlohy by bylo dobré, aby jsme tam určité podněty zapracovali v následujících dvou dnech, abychom potom měli možnost dodržet také pracovní plán. Děkuji. Ja, vielen Dank, Elmar Brock. Für... Děkuji. Děkuji Elmare Proku za toto shrnutí naší diskuze. Tato zpráva je důležitá, protože se týká našich vztahů k národním parlamentům. Byl bych vděčný, kdyby eh, veškeré změny byly zapracováno do nového znění 9. a 10. února by tomu tak být. 4. březen, to je lhůta eh, pro předložení pozňacích návrhů a to do 12. hodiny. A dostaneme se k dalšímu bodu našeho jednání, to je reflexní skupina Horizonty 2020 až 2030. Těší mě, že mohu přivítat mezi námi pana Felipe Gonzálese, který je dlouhodobým byl dlouhodobým šéfem, čili ministerským předsedou ve Španělsku. V našem výboru existuje velký zájem o e, vaši předlohu a nesmírně nás zajímá, jak postupuje práce vaší skupiny. E, v Evropském parlamentu budeme mít uventýru a doufám, že ta se změní v kontinuální dialog k těmto napínavým tématům, která se zabývají tím, kam směřuje Evropa, s jakými výzvami se musí potýkat. Těší mě, že Carlos Westendorf je u toho také, protože on je poradcem v této reflexní skupině. Buď srdečně vítán, protože my jsme celou řadu let spolupracovali parlamentu. Já nechci dlouho hovořit se zájmem jsme sledovali, že Evropská rada zřídila právě tuto reflexní skupinu. Je dobré, že Evropa nepracuje jen tak ze dne na den, ale že Evropa se zabývá eh, perspektivní spoluprácí vidíme, že američtí prezidenti obvykle rozvíjejí určité vize. Každý to dělá svým způsobem, ale každý se zaměřuje do budoucna. A Evropská unie v posledních deseti letech měla trošičku strach před eh, budoucností. A víceméně se nepohla eh, s fleku ohledně nové smlouvy. Myslím si, že tato skupina je vhodná, parlamentu existuje obrovský zájem podílet se na této práci. Vím, že je to určité pověření toho, abychom tuto diskuzi vedli také s občany. A zajímavé bude, když se rozvíme, jaké možnosti bude mít veřejnost Evropě účastnit se této práce. Čili je to hodně nadějí, hodně očekávání a Filipe González, si máš slovo. Muchas gracias. Děkuji, pane předsedo. Eh, a parlamentní přátelé, eh, skutečně eh, sledovat budoucnost přináší určitou nejistotu. Někdy to přináší také melancholii hovořit o budoucnosti Evropy v období 2020-2030. Je to e, něco jako hovořit o minulosti. E, v minulosti e, je to nepředvídatelné jako naše vlastní minulost ve Španělsku. Ale na prvním místě chci upozornit, že je třeba velká opatrnost. Včera došlo k prvnímu zasedání diskuze reflexní skupiny. Byla to taková diskuse backgroundová, kdy se Hovořil hlavně o rámci a obecných podmínkách, ve kterých se rozvíjí Evropská unie a svět. Eh, Bylo třeba zvážit, eh, jaké obsahy bychom měli diskutovat. Eh, zazněly osobní názory a já ne, také nechci hovořit jménem 12 členů skupiny, eh, jménem 12 členů skupiny o něčem, co ještě není upřesněno. Eh, vyznělo, že eh, jednou z prvních priorit, která zazněla na tomto zasedání, byla současná situace a prvky, které by mohly podmínit tu reflexi o budoucnosti. Eh, mohu hovořit o tom, že skupina má vůli analyzovat eh, strategické cíle eh, tohoto horizontu, této perspektivy a musí to být strategie proaktivní, která nebude obranou strategií. Co můžeme udělat, abychom tu budoucnost pomohli měnit Eh, samozřejmě, že je tu určitá také nepředvídatelnost, ale chceme vědět, jaké jsou velké otázky, jak Evropská unie eh, získá na důležitosti u občanů a musíme také zvážit, eh, jestli naopak ta Evropská unie nemůže ztrácet tento význam vůči svým občanům a také vůči zbytku světa. Vycházíme eh, z, z závěru eh, předsednictví a eh, Portugalské předsednictví v Bruselu vystoupilo několik dnů po schválení Lisabonské smlouvy. Byla to, to zvláštní okolnosti protože eh, v té době ráda musela eh, pro, projednat to, že institucionální otázky eh, by měly být již vyřešeny. Čili tyto institucionální záležitosti jsou nástrojem, jak tedy pracovat Evropské unii po rozšíření byla zvolena tedy skupina, jejich 12 členů. V první fázi byly zvoleni tři, eh, předseda a dva místopředsedové. A potom eh, zbývajících devět členů na eh, poslední Evropské radě za francouzského předsednictví. Od té doby uplynul rok. To je tedy takový úvod Eh, do současné situace. Chci říci, že od té chvíle, kdy bylo přijato rozhodnutí, že bude ústavná reflexní skupina pro období 2020 až 2030, eh, my tedy spíše uvažujeme s tím datem 2020, eh, protože v roce 2030 možná už budou Evropu vládat Číňané a my musíme být opatrní, abychom se nezmílili. Čili hovoří, hovoříme o perspektivě do roku 2020. A v době, která uplynula od přijetí rozhodnutí o reflexní skupině, došlo k institucionální krizi eh, odmítnutím eh, Lisabonské smlouvy v referendu v Irsku. A ve chvíli rozhodnutí už také byla v pohybu finanční krize. Avšak ještě e, Evropa neměla vědomí o tom, jaká ta finanční e, krize bude. E, krize vyvolaná krizi suprém v Americe. A v Lisabonu 2007 se Evropa domnívala, že to americký problém a ne evropský. E, nemyslí si to všichni, ale je třeba říci, že e, obecně e, si političtí představitelé v Evropě mysleli, že ta krize nedopadne na Evropu, anebo alespoň ne tak hluboce, jak k tomu došlo. E, v té chvíli e, a několik měsíců potom, až do konce léta 2008, se nemělo za to, že ta finanční krize e, přesáhne Spojené státy, že to je systémová krize. A ty systémové krize v tomto kontextu tato krize eh, je kuriozní, protože nemá systémové řešení. Je, to, je tady tedy ta institucionální krize, pak máme finanční krizi, jejíž dopad na ekonomiku je velice eh, vážný, eh, devastující, zasahá 20 světového DPH a zasahuje celou planetu a jednotlivé regiony světa zjišťují, že se jich to také týká. Po Evropě Latinská Amerika nebo Asie. Čili opakuju, že jde o systémovou krizi. E, třetím bodem, který třeba vzít v úvahu, e, poté institucionální krizi, finanční krizi s dopadem na ekonomiku a s výsledkem e, recese, ne deprese. A e, třetím tedy uvažovaným prvkem je to, že když je definován mandát evropského předsedy E, velice nejasným způsobem. Je zde velice nejasné, jak e, e, při rozhodnutí, že nemáme se zabývat institucionálními tématy, jaké jsou tedy možnosti naší práce. Čili my tedy zjištěme, že ještě než začne práce eh, reflexní skupiny, kdy eh, první zasedání eh, proběhlo včera. Máme tady finanční, systémovou krizi, institucionální krizi a máme také krizi nejistoty, protože hrozby bezpečnosti v Evropě, eh, terorismus, eh, mezinárodní zločin, eh, to jsou permanentní viditelná ohrožení, ale během čase přichází další krize, přicházejí krize v Gruzii a jinde. A později v posledních dnech, v posledních týdnech jsme zažili velkou krizi na Blízkém východě, velice eh, ostrou, velkého rozměru, kdy je třeba eh, se zamýšlet na dopady. Evropská unie eh, platí fakturu za rekonstrukci E, zbytku mezinárodního společenství. Čili to je jeden, jedním, jeden z dopadů další krize, a to krize e, dodávek plynu. E, máme další dva aspekty, které můžeme nazývat problémy, které také spadají pod energetiku je, máme zde problém zaručit bezpečnost eh, dodávek elektrické energie, dodávek plynu. Nechci přehánět, ale už jsem starý a řekl bych, že, že ta e, bývalá sovětská garnitura eh, funguje předvídatelným způsobem. A takže je to pouze relativně nepředvídatelné. Tento problém energetický je e, velice důležitý a není to banální věc, je třeba se tomu věnovat vážně, avšak e, a tato energetická krize přichází v době e, určitého klidu, kdy ceny ropy padly spadly na velice nízkou úroveň a důsledek mi činí velké starosti, protože třeba, aby to Evropská unie zvážila. Jsou to určité výzvy, které eh, spadají pod závazky eh, takzvanou 320 v době, kdy trvá recese, eh, ceny ropy budou na nízké úrovně a možná zde dojde k pokusům eh, vzdát se některých cílů v energetické oblasti a v oblasti změn klimatu a globálního oteplování. Čili eh, máme mandát k reflexi v této chvíli a každá reflexní skupina jak jsme se tomu věnovali včera, se musí zabývat eh, perspektivně do roku 2020 a je třeba vidět, v jakém rámci se pohybujeme a jak tento rámec podmiňuje budoucí perspektivu. Eh, finanční krize je eh, výsledek situace, globální ekonomické situace. Eh, taková, ta dnešní krize nemá eh, předchůdce a je třeba provést eh, diagnózu, pokud vůbec to je možné. A my dodnes nevíme, jaká překvapení ještě uvidíme na poli různých nejasných účetnictví eh, světových fondů. Tento scénář je tedy eh, důležitě musíme stanovit cíle eh, střednědobé a dlouhodobé, abychom zvážili, jaké cíle můžeme dosáhnout. Mezi tím prvním zasedáním v prosinci, které ustavilo skupinu a včerejším zasedání eh, jsem eh, navrhnul určité priority, které bychom mohli rychle vyřešit. Eh, priorita číslo jedna podle mého mínění ekonomický model, model soudržnosti Evropské unie Eh, a jeho udržitelnost v 21. století. To znamená znovu analyzovat agendu Lisabonu, jak eh, můžeme soutěžit v globální ekonomice a doufejme, že nebude eh, protekcionistická regrese jako důsledek krize. Čili jak světová ekonomika dosáhne hodnot v tom začarovaném kruhu a jak udrží e, e, výsledky a úspěchy e, Evropy po druhé světové válce při zadržení soudržnosti. Jak důsledky globalizace otevřené ekonomiky nám umožní víc to začarovaného kruhu a nadále udržovat model, který bude konkurenceschopný a současně e, budeme mít sociální soudržnost. Či e, máme zde problém e, konkurenceschopnosti Evropské unie a máme sociální soudržnost a její udržitelnost je nachází se v dnešní chvíli Eh, v, jaksi v riskantní situace. A to je tady první otázka. Je možno schrnout, eh, zda budeme eh, analyzovat tu konkurenceschopnost v rámci Lisabonské agendy. Devět let po jejím vyhlášení výsledky nejsou uspokojící a jak eh, budeme nahlížet sociální soudržnost eh, v kontextu eh, určitých prvků rizikových, jako je demografická pyramida, stárnutí obyvatelstva, ke kterému nedocházelo před 40 lety. Čili ta evropská demografie s dopadem také migračních toků a jaké další endogenní exogenní e, prvky zde působí, co můžeme zlepšit a adaptovat na novou realitu. E, další, e, viděli jste, že jsme měli první blok velkých otázek, ekonomický mobil růstu a otevřená trh a druhým blokem je e, energetika a oteplování globální. E, máme tu ty známé tři cíle e, do roku 2020, tedy 320. Jak dosáhnout těchto cílů? Nahrazení fosilních paliv, obnovitelnými stroji a tak dále, a tak dále a zde je třeba provést skutečnou revoluci v užívání energetických zdrojů a jejich diversifikace. Musíme zlepšit dopravní sítě, abychom dosáhli těchto cílů. Chceme-li být ambicioznější, eh, také eh, tu máme mnoho příležitostí anticipovat tento model a vidíme současně, že budeme mít štěstí, také nová americká administrativa eh, pod vedením Obamy eh, bude čelit tomu snižování ceny ropy, využívání energetiky a eh, boje s klimatickými změnami. Čili pro Evropu. Zde máme další problém migračních toků, eh, které představují problém eh, z hlediska evropských potřeb v oblasti migrace. Na jedné straně je to tedy problém, na druhé straně, na druhé straně je to potřeba a celý svět ví, že s tím třeba něco dělat, ale ty kroky jsou velice skromné. E, je třeba, aby to byla migrační politika, ale na druhé straně chce mít otevřený e, prostor, čili to je v konfliktu. Na jedné straně chceme migraci, ale na druhé straně potřebujeme mechanismy přizpůsobení E, těchto migračních toků. A to je velice těžké, protože Evropské unii máme svobodu pohybu osob e, a máme tu prostor Schengen, který e, tato migrace tady ohrožuje. Máme tu problém evropské bezpečnosti a je třeba se věnovat klasickým tématům ohrožení E, mezinárodní trestné činnosti a terorismu a máme další ohrožení, e, o některých už jsem hovořil, ale některé ještě e, v Evropě. Tu máme zóny hraničící s Kavkazem, máme tu Blízký východ, Střední východ, což je na Prahu Evropy a je důležité vše, co se děje v těchto regionech. Čili máme tu problém bezpečnosti a je třeba eh, také tyto problémy studovat v té perspektivě do roku 2020. Eh, v roce 2014 má vypršet eh, dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou o využívání ukrajinských přístavů ruský, ruskou flotilou a Eh, co se stane po tom roce 2014. Můžeme si představit, že Ruská federace eh, bude hledat eh, další přístupy k moři. Čili to je také další otázka, kterou je třeba zvážit na tomto poli bezpečnosti evropské. Máme zde cíle E, evropské bezpečnosti a jejich promítnutí v mezinárodním měřítku a my zde musíme přidat otázku, jak využít nové situace vytvořené e, no, americkou vládou, e, která předpokládá určitou změnu. Od roku 1995 se neobnovila strategická severoatlantická dohoda. Od toho roku 95 se stalo mnoho věcí a je třeba znovu zvážit tuto dohodu, protože jsme v nové situaci. Alespoň ve dvou základních aspektech. Spojené státy eh, si myslím, že už si uvědomují a také nová vláda, že budou nadále eh, hlavní velmocí na světě, ale nemohou eh, v, této, v tomto postavení být sami o sobě. Eh, nedokáží sami čelit eh, světové finanční krizi, světové krizi bezpečnosti, ani nemohou sami čelit výzvám energetickým a globálního oteplování. Spojené státy sami to nemohou zvládnout a jestli Evropa nebo Latinská Amerika budete-li chtít eh, eh, si stanou tím protihráčem. Možná zde máme nový prostor pro spolupráci na poli bezpečnosti, na poli energetiky, na poli zlepšení mezinárodního finančního systému a to by byla výborná příležitost pro Evropu. Eh, je to E, plán, který by mohl spojit to okamžité s perspektivním. My tu máme krizi a e, spolupráce v té protikrizové politice e, proti té cykličnosti krize, to určitě bude mít důsledky jak střednědobé, tak dlouhodobé. E, všichni si všimli e, snížení cen ropy a to ovlivní e, strategii energetických cílů Evropské unie, Spojených států amerických i dalších zemí, protože to snížení cen by mohlo znamenat velice nebezpečný krok zpět, který by již nešlo později napravit. Mm-hmm evropská a světová ekonomika musí znovu růst. Eh, a my tu máme krizi nabídky eh, energetických strojů a to by mohlo vést eh, k, další depre, k dalšímu zpomalení růstu. Čili ve skupině se domníváme, že třeba přemýšlet o evropské identitě, evropských hodnotách. E, já pragmaticky radě hovořím o Evropské unie. Co je Evropská unie? Protože ptát se, co je Evropa, to je pro mě něco e, jaksi nekonkrétního. Když se mě ptají, co je Evropská unie, na to mohu odpovědět, ale co je Evropa, to nevím. A je třeba zvážit, jestli ti, kteří chtějí být členy Evropské unie a kteří splňují podmínky, je třeba, aby o tom bylo rozhodnuto. Ale otázka, co je Evropa, o tom už se diskutuje tři tisíce let a ještě nevíme, co to přesně je. Čili reflexe o identitě a hodnotách je velice důležitá v dnešní krizové době a my o tom hovoříme stále v parlamentu, v institucích, hovoří o tom političtí vůdci ve smyslu, jak Evropská unie eh, eh, jak si funguje ve vztahu k občanům, jaké jsou komunikační kanály, eh, jestli které dokáží to, že občané se budou cítit blízko Evropské unie, aby e, evropští občané se angažovali v evropských volbách za několik měsíců. E, tento je to takový slavnostní akt, kdy občané stvrzují závazek s Evropskou unii. E, ten vztah občanů a Evropě je velice důležitý. A já jsem Evropan, který je pro Evropu. Já si myslím, že Evropa je něco víc e, a v tomto krizovém období ve světě je třeba, aby Evropská unie e, fungovala e, pro občany je to dar z nebes. Já nejsem nějaký bigotní věřící, ale je to skutečně boží dar, protože Evropa eh, eh, prostřednictvím Evropské unie může hrát velice důležitou úlohu ve světě. A mám, eh, působí mi starost odcizování občanů Evropské unii a to, že se neangažují v cílech Evropské unie ještě větší stav jsme působí, že mnoho vedoucích činitelů, kterým, eh, kteří se s tím nedělají starost. Eh, čili skupina bude se věnovat těmto prioritám, o kterých jsem hovořil, a zdá eh, se, že toto úsilí vede k melancholii, protože vidíme, že máme mnoho dobrých zpráv o každém z těchto témat. Parlament, komise, eh, specializované výbory vytvořili zprávy a my všichni ve skupině bychom chtěli, aby konečným výsledkem byla krátká zpráva, která bude mít 25 stránek a kterou se bude moci přečíst každý. Musí to být eh, tedy čitelná literatura, musíme používat e, výrazy, které jsou srozumitelné. Nemůžeme používat ty nečitelné zkratky, které my známe, ale ostatní, e, pro ostatní jsou nečitelné. Čili bude to 25-30 stránková zpráva, kde bychom mohli přinést určité doporučení jako doplněk. A tomu se tedy věnujeme Rádi bychom počítali se stálým eh, dialogem s Evropským parlamentem, protože eh, prostřednictvím parlamentu bychom mohli mít eh, přístup k občanům. My jako skupina nemáme nástroje ani rozpočet, abychom mohli vést interaktivní dialog s občany. Takže parlament by mohl, to je návrh, abychom prostřednictvím parlamentu měli možnost vést dialog s evropskými občany. Velice se omlouvám, nechci ještě uh, hovořit jménem skupiny a působí mi staro, že Evropská unie je v kritické situaci, aspoň tak to vidím já, ale na druhé straně pouze prostřednictvím Evropské unie můžeme tuto krizi vyřešit eh, s úspěchem, racionálně, tak, abychom eh, prospěli občanům a světu. Já jsem tedy Evropan, jsem pro Evropu a eh, rád se angažuji v této věci. Děkuji, pane předsedo. Ja, vielen herzlichen Dank. Děkuji vám srdečně, pane Gonzálesi, za tuto prezentaci prvních myšlenek eh, skupiny pro reflexy. My rádi přijmeme vaše pozvání k pokračování v tomto dialogu a také v tom, abychom přenesli tento dialog blíže k občanům. Na začátku existovala jistá skepse, zdali orgán moudrých mužů je správná metoda. Poté, co jsme měli dva konventy, kde se, kterých se zúčastnili jak parlamenty, tak i veřejnost, ale z toho, co jsme si nyní vyslechli, jsme se přesvědčili o tom, že tato skupina pro reflexy je více než nutná a já také souhlasím s tím. A chci také říci, že když zpráva bude za rok hotová, tak doufám, že neskončí v šuplíku, ale povede k rozvoji trvalé dynamiky protože rozpravu, debatu o budoucnosti nepotřebujeme pouze rok, ale trvale. Je třeba eh, přemýšlet o formách, platformách a metodách, jak tato témata ta by měla být také diskutována v rámci veř- v evropské veřejnosti. Uh, skupina má být prorokem, tedy rok 2020, rok 2030, to není snadná věc. Ovšem na druhé straně existují trendy a megatrendy, které musíme jednoduše vidět. A já již jsem také měl otázku, jak vytvoříte kvadraturu kruhu, tedy popsat tyto výzvy aniž byste hovořili, aniž smíte hovořit tedy o společných evropských eh, zákonech, tedy o aký komunitér a o dalších politických a ekonomických výzvách. My musíme přece vyvodit z této debaty také závěry do budoucna. My máme dlouhý seznam řečníků a musíme je omezit vždy na tři minuty. Všichni se nedostanou na řadu. Prosím, Jean-Luc Dehan je první, který se hlásil o slovo. Oh, pardon. Promiňte, vlastně byl to pan De Vigo, ale pan Dehan má přednost. Uh, Dank u wel, ben heel blij dat... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mě těší, že je tady přítomen také můj kolega a můj přítel. A já mám skutečně cítím velké uspokojení a velkou radost, protože jsem si zapsal nejen důležité hlavní směry, ale také bude důležité je prosadit. Jde o něco, co má být pragmatické také pro Evropskou unii. Několik připomínek k tomu. Doba mezi vytvořením pracovní skupiny a mezi současností spíš hovoří ku přízni vzniku této skupiny pro reflexy, protože krize ta zostřila to povědomí o této problematice globalizace, protože všichni to vnímají ve svém každodenním životě. Uvědomení tady vzrostlo v porovnání před obdobím, před jedním rokem. Krize je jedna možnost, a šance, ale zároveň je to také výzva pro to, abychom dosáhli určitého řešení protože v krizové situaci je situace taková, že existuje stejné uvědomění, ale touto uvědomění se snižuje a časem dokonce e, to uvědomění se plně vytrácí, takže musíme tuto kritickou hmotu nyní využít. Tak jak Filipe zdůrazňoval tuto problematiku, tak to se mně zdá být správné. Pomysleme na finanční krizi, pomysleme na finanční toky, na energetickou bezpečnost. Občané mají pocit, že tato eh, krize překračuje potenciál národních států. Musíme si uvědomit, eh, k jaké reakci dojde, když bude Lisabon. Já si myslím, že toto uvědomění je v zásadě občanů. A na závěr řekl Felipe něco, co je důležité. Občan eh, nemá pocit, že je skutečným evropským občanem, protože se považuje eh, za občana svého státu. A my se musíme snažit eh, mu dokázat, eh, že je možné získat takovýto pocit pouze přes Evropskou unii. Pomysleme například na posledních 50 let minulého století. Evropa má určité sepětí, emocionální sepětí s se svým státem, nebo měla v té době. Dnes mladí lidé se dívají na Evropu jako na nějakou skutečnost, ale ně, na, nic na něco, co by utvářelo jejich budoucnost, protože mladí lidé mají spíše eh, takový pocit, jako že globalizace způsobí jejich ohrožení. Je to spíše součást problému, ale nikoli v jeho řešení. A tady musíme začít, protože to je velká výzva pro dnešní politiky. A skupina pro Lefrexy může naformulovat eh, tuto tématiku. Na závěr dvě připomínky. Je důležité, aby tato skupina nepracovala jako e, ve slonové věži. Je skutečně třeba vědět, jak vypadá skutečnost. Parlament je důležitý, ale je třeba, aby občané spolupůsobili na tomto procesu. A to bude dobrá zkušenost protože jen tak se mohou občané začít angažovat. A potom další jedna zkušenost konventu. Podle mě zpráva skupiny musí dát návrh, jak operativním způsobem eh, postupovat. To byl úspěch také konventu. Já vím, že konvent pracoval jinak, ale nicméně konvent předložil smlouvu jako takový návrh, na kterém bylo zapotřebí pracovat dál. I přes veškeré procesy, které v té době proběhly. Ta smlouva zůstala i nadále platná. Z toho důvodu musíme mít před sebou konkrétní návrhy, které možno potom operativně prosadit, protože jinak zpráva zůstane zprávou a bude někde v knihovně. Děkuji. Děkuji. Eh, pan eh, Dehan dostal o dvě minuty více, ale ostatní musí dodržet tři minuty. Děkuji. Chtěl bych přivítat, pane Gonzáře, jsem šťastný, že jste tady a blahopřeji vám k vašemu vystoupení. Eh, byla zajímavá zmínka o vztahu Evropské unie a Spojeným státům. Ano, musíme využít příležitosti. Rád bych vyslechl váš názor na e, vztah také v situaci e, obrany. E, my říkáme, že platíme rekonstrukci v jiných částech Evropy, ale také potřebujeme budovat obranou politiku, čili my potřebujeme vědět, kdo jsme, Eh, kdo jsme Evropané a eh, dát do vztahu s situací v obraně. Další eh, otázka. Klimatické změny, to je téma, které v některých členských státech je tabu. A nemělo by tomu tak být. Je třeba hovořit také o nukleární energii. Musíme tato tabu odstranit a uvědomit si, že tato téma jsou potřebná Eh, protože eh, náš systém eh, je navázaný na další systémy. Dva dvě připomínky. Já si myslím, že co se týče identity, tomu se příliš nevěnujte. Už roky se o tom přemýšlí a to k něčemu nevede. My jsme, kdo jsme, jak to řekl jeden náš spoluobčan, a myslím, že s tím se nedá nic dělat. A pak další věc. Vy jste hovořil o tom, eh, že eh, je třeba eh, myslet pragmaticky. Vy jste hovořil o úsilí, o melancholii a určitě vaše práce bude velice užitečná. Děkuji. Dankeschön, uh, Alain Lamassoure. Alain Lamassoure. Merci, monsieur le président. Je voudrais... Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k předchozím řečníkům. Nám skutečně velmi těší, že můžeme tady vidět mezi námi pana eh, Filipo Gonzáleze, protože on je skutečně velkým Evropanem. Já mám pět konkrétních návrhů za tři minuty, abych pomohl vaší práci. Za prvé, já jsem poprvé byl zvolen do Evropského parlamentu před 20 lety a 19 let jsem potřeboval na to, abych pochopil, že evropské zány, zákony ve prospěch občanů se vůdce méně neuplatňují. Komunitární právo Eh, například v podnicích, to funguje, ale eh, takové zákony, jako například zájemné uznávání diplomů, anebo možnost nechat si proplatit výlohy eh, za zdravotní péči, to nejde, anebo civilní práva, či smíšená manželství, anebo svoboda usazovat se v podnikání někde jinde, to není tak jednoduché. Na základě žádosti Francie jsem vypracoval zprávu ohledně práv evropských občanů. Je to skutečná nová dimenze, kterou bychom mohli přispět eh, k evropské konstrukci. A tak to bychom se eh, také přiblížili občanům. Za druhé, historie a její vyučování. My jsme se snažili během 27 eh, zeměmi mít vztahy, ale v našich školách uplatňujeme výuku nacionalistů budoucnosti. V některých zemích, které jsou nám blízké, eh, pane eh, předsedo, a v našich regionech, vyučujeme naše děti, že historie jejich země je skutečně velmi eh, svatá a zatímco se eh, někteří snažili dělat vedle nás války. Já si myslím, že by bylo dobré, aby komunitární společenství jasně ukázalo, jak vyučovat historii. A třetí návrh, euro jednotná měna. Uh, to je úspěch, to je skutečně velký úspěch a deset let eur jsme slavili, eura jsme slavili právě včera. Ale v tomto okamžiku musíme si položit otázku. Myslíte si, že eh, náš zájem spočívá v tom, aby euro se stalo velkou světovou měnou, která by nahradila dolar, a nebo si myslíte, že eh, by bylo lepší neměla, nemít takovouto ambici udělat z eura světovou měnu. A za čtvrté, čtvrtý návrh, politika sousedství eh, musíme ji opětně vynalézat, protože když se podíváme na sousední země, tak vím, že už jim nemůžeme předkládat pouhý vstup. Nám jde o to, abychom měli skutečně mírové vztahy mezi sebou a s ostatními, tak, aby vyzařovala ze všech demokracie. Musíme se dívat na všechny země eh, rovným způsobem, anebo je rozdělíme na západ-východ. Myslím si, že eh, nad tím se musíme také zamyslet. A poslední podnět, my vidíme, že dnes eh, globalizace 21. Eh, století ukazuje, že my jsme příklad, eh, čili unie určitých eh, zemích stejného myšlení, ale máme tady jiná eh, seskupení, jako například ASEAN anebo spolupráce zemí eh, v Golfu. Tady je celá řada eh, podobných organizací a možná, že konec 21. století nám ukáže, že spíše bude celá planeta konstruována na základě určitých združení či organizací. Jak postupovat tímto způsobem? způsobem, tak abychom naše hodnoty nadále praktikovali. Děkuji, Anna Lamasur. Já si myslím, že bývalí ministerští předsedové mají vždycky hodně myšlenek. Andrej Savarin. Eh. Děkuji. Pane premiére, já bych krátce chtěl reagovat na váš úvod a také bych chtěl přednést určité myšlenky, které mohou být vám nápomocné. Za prvé, myslím si, že máte správný přístup, diagnoza a terapie, ale také náklady pro zesílení terapie a nezesílení, neintenzifikaci terapie. Jestliže neintenzifikujeme terapii, pak si myslím, že náklady by byly vyšší, než když zintenzivníme terapii. Za druhé, vy jste cel, zmínil celou řadu krizí, ale některé z nich jsou náhodné, dočasné, jiné jsou zase strukturální. A já si myslím, že když se snažíme využít současné krize, tak byste se měli také zaměřit na strukturální krize, e, e, se kterými musíme také správně zacházet. Za třetí, vy jste zmínil problém identity, e, tedy problém identity Evropské unie. Já se domnívám, že musíte také identitu dodat na seznam krizí. My totiž máme krizi identity ale jestliže hodláme řešit tuto krizi identity, tak to nemyslím metafyzicky toto řešit. Já si myslím, že musíme definovat evropský sen. My nemáme tento sen, takovýto druh snu, tedy takovéhoto mýtu, který byl mobilizovat občany. A musíme také definovat kritéria soudržnosti. To jsou kritéria, proč lidé by měli a nebo by chtěli být také loajální vůči evropským institucím. A já si myslím, že tyto důvody by mohli, bychom mohli poslat následovně tedy bezpečnost, individuální bezpečnost, kolektivní a sociální bezpečnost, národní, kulturní bezpečnost a mezinárodní bezpečnost. Jestliže evropská instituce může dodat přidanou hodnotu k konání národních států z hlediska těchto vyjmenovaných prvků, tak by občané také mohli být loajální vůči evropským institucím. Bod číslo čtyři. Možná, že byste také mohl zvážit následující myšlenku. Často si myslíme, že národní stát jsou národní stát je ohrožován integrací Evropské unie. Ale já si myslím, že tak to není. Fragmentace národní společnosti, což je dnešní fenomen, dnešní jev, nová feudální anarchie v národních státech, protože občané se cítí, že je stát nechrání a oni se snaží integrovat do menších eh, komunit, eh, které potom eh, fungují, tak toto je hrozba pro národní stát. Děkuji vám. My opravdu musíme dodržet tři. Já jsem také bývalý premiér. Já jsem také bývalý premiér. Takže ještě jedna krátká myšlenka. A chci reagovat na pana Lamasura. Jak můžeme vyřešit následující problém? Musíme vybudovat Evropskou eh, unii s eh, národní architekturou. Národní vůdci nejsou ochotní vysvětlit občanům, co Evropská unie je a co jim může dát a také nejsou eh, Eh, schopni akceptovat, že oni plní očekávání občanů na národní úrovni. Musíme vybudovat evropskou architekturu. A nyní poslední eh, eh, závěr, tedy já si myslím, že produkt by měl být politický manifest pro Evropskou unii, který by pochopili všichni a také technický akční plán, který uh, bychom mohli posílit, zincenzivnit my jako technotákové a politici. Takže téměř jako pan premiér. Pani Davis není minulou premiérkou, ale možná budoucí premiérkou, takže uvidíme, jak dlouho bude hovořit. Dobrý den, vlastně Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pozdra- chtěla pozdravit tuto reflexní skupinu. Evropa se nachází v okamžiku, kdy potřebuje reflexi a tato pracovní skupině, skupina může velice důležitě přispět k definování našeho směru. Ráda bych se zmínila o některých věcech z příspěvku pana Gonzálese a eh, kriticky okomentovat v pozitivním smyslu. Za prvé, problém eh, krize nepředvídatelnosti. Ano, skutečně, eh, svět je nepředvídatelný a eh, Odpověď na systémovou krizi musí být globální. Evropský model je nejpříhodnější proto, aby byl východiskem vytvoření globální spravedlnosti. Skupina by měla definovat, co je tímto modelem, eh, co se týče politické geografie Evropy a funkční schopnosti Unie, to znamená, jak bude racionalizovat omezení rozšíření a studovat potenciál Evropské unie. Systémová rovnováha Evropské unie Eh, spočívá v, ve schopnosti exportovat svůj vlastní model. Když eh, provádíme studii pro rok 2020-2030, můžeme být vizionáři. A to znamená, že se musíme podívat do minulosti, podívat se na osvícenský sen spravedlnosti a e, spojení národů. Tato globální spravedlnost vyžaduje odvahu eh, jejich strůjců a mysletilů eh, a musí zbořit některé stanovené modely. Eh, a to modely artikulace státu, sociálních modelů a podobně. Evropa Eh, tak to bude čelit nepředvídatelnosti světa. Eh, nechávám zde otázku, jak tato skupina eh, pojedná Evropskou unii jako jeden celek, který společně postupuje a rozšiřuje se, jak toto skloubí s její funkční kapacitou. Evropa musí být protagonistou globální spravedlnosti. Jak může Evropská unie eh, sama sebe eh, formulovat eh, v krizi identity? Je třeba, aby univerzální hodnoty, které tvoří, byly potenciálem její vlastní integrace. Děkuji. Vielen Dank, Carlos Canero. Děkuji. Carlos Canero. Děkuji, pane předseda. Eh, premiér González eh, eh, řekl, že jsme v institucionální krize, ale já si myslím, že to je součást širší a hlubší krize, což je konstitucionální, ústavní krize. To, že ústava nebyla podepsána, to musíme řešit. Řešit postupy a vztah občanů e, k evropské výstavbě. Určitě zde Evropský parlament e, má také určité pochybnosti. Musíme vytvořit politickou organizaci, která tak dlouho prožila tuto krizi e, bez východiska. To je velice vážné. Takže my musíme se snažit tu eh, tendenci abstencionismu u voleb zvrátit tak, aby evropští občané eh, byli angažovaní. My jsme teď v měsících eh, ekonomické krize a to nás vede k zamyšlení, kam jsme se dostali. Jde tady roztříštěnost a neschopnost, abychom byli užiteční tato skupina by měla eh, pojednat tato témata. Za prvé, eh, ekonomické a sociální eh, otázky a jejich koordinaci a aktivní přístup institucí. My jsme my slavíme 20. výročí eura, ale euro nemůže fungovat v budoucnosti bez ekonomické politiky, bez E, daňové politiky a tak dále. Jinak to bude měna, která nám nepřinese výsledky, které by mohla mít. Na druhém místě e, dotazování občanů. Stačí volby, aby se občané e, vyslovili k otázkám, jak můžeme občany více zaangažovat. Vy říkáte, že tu jsou institucionální otázky, ale já myslím, že ne, to jsou otázky ústavní a můžeme hovořit o výhledu 20-30 let a musíme hovořit o této ústavní krizi. Vy jste navrhnul a zdůraznil, že konvent měl určité úspěchy a máme teď ústavu, ale my v sálech Evropského parlamentu se snažíme řešit tyto otázky. Eh, E, parlament a jeho skupiny žádají rozpočet a mají na něj právo. A my e, po internetu máme víc než milion e, dotazů občanů a to by nám mělo pomoct v naší práci. Děkuji. Exakt tři minuty. Wunderbar. Přesně tři minuty, skvělé. Josef Zajas. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nedávno četl knihu o megatrendech v Evropě která začala tedy s tím, že David Beckham v roce 2025 přijímá čínskou císařovnu a děkuje jí za čínskou pomoc při záchraně Benátek. Takže tím chci ilustrovat, jak je těžké hovořit o budoucnosti a v tomto smyslu vám přeji všechno dobré. A my jsme si vyslechli velice dobrý přístup. Jestliže hovoříme o podmínkách, jak může jak může vypadat bezpečnost v Evropě v roce 2025, jak budou moci také e, dobře žít. A to je správný přístup, když se podíváme na to, o čem jsme hovořili před půl rokem, to byly vysoké ceny potravin a nyní hovoříme úplně o jiných tématech. My musíme věnovat pozornost podmínkám budoucnosti v budoucnosti. A já si myslím, že tady je jedna velice důležitá věc a to je to znovu získávání, znovu získání důvěry evropských občanů v evropský projekt. To je výchozí bod, pro Evropu, protože nemůžeme nic plánovat, žádnou budoucnost nemůžeme plánovat, jestliže nemáme důvěru občanů. Paní Severin hovořila o tom, že jsme v krizi jsou tady různé možnosti, jak získat podporu občanů. Nejdříve je tady jedna negativní podmínka, že musíme ukončit, finalizovat naše institucionální diskuse. O to lidé zájem nemají. Ve životě každé společnosti je to velice důležitý problém na začátku, ale později již ne. Proto bychom to měli ukončit a měli bychom vytvořit akceschopnou Evropu a finalizovat tyto diskuse diskuze a ne hovořit s občany, protože občané o to nemají zájem. My my, já se domnívám, že toto je podmínka pro společné akce. A další bod je identita. Já se domnívám, že je to důležitější, než si myslíme. Naše identita také závisí na našem dědictví. Také se hovořilo o křesťanských kořenech Evropy a pak jsou tady také jiné kořeny. To je sociální, tržní hospodářství a také občanská společnost je součástí identity, kterou sledujeme. Myslím si, že jediná správná cesta, jak pokračovat, je začít s těmito základními podmínkami. Děkuji. Děkuji. Klau Paska. Já vám eh, bardzo poděkovat. Děkuji, pane předsedo. Také jsem chtěla poděkovat panu premiérovi za tuto detailní analýzu a chci se zaměřit na dvě věci. Za prvé chci dodat optimismus do pesimistického hodnocení evropských občanů. Chci vám dát malý příklad. Na mé univerzitě byla soutěž mezi studenty a já jsem je požádala, aby napsali pojednání esej o tom, co jak bude Evropa, Evropská unie vypadat v roce 2020. A já vám musím říct, že jejich nápady, myšlenky a také důvěra těchto mladých lidí v Evropu byla inspirativní. A ukázalo to, že když se ptáme individuálních občanů, tak oni pesimisticky se o budoucnosti Evropy nevyjadřují. A za druhé je to otázka úkolu a očekávání, které jsou ve vztahu s touto skupinou. Tato skupina pro reflexy se skládá z 12 eh, expertů. My nečekáme žádné experty recepty a recepty, ale my očekáváme spíše vaše moudré názory na situaci a vy také někdy se zabýváte věcmi, eh, na které my zapomínáme. My někdy se eh, soustředujeme na současné dění a nevěnujeme dostatek pozornosti tomu, jak občané na Evropu nahlížejí a nebo jak na ní budou nahlížet za 10 či 20 let. A proto bych chtěla říci, že si myslím, že je nutné, abychom definovali naši identitu. Já nemám ráda to, když se říká, že všichni jsme jednotní v rozmanitosti, že máme 27 různých systémů a že to, co je rozmanité, je krásné. To je dobré heslo pro dnešek, ale já bych očekávala od vaší skupiny, že identifikuje, že, že bude definovat, čím e, jsme spojeni a ne to, co nás rozděluje. My bychom měli definovat ony hodnoty, které jsou nejdůležitější pro většinu Evropanů, se kterými se lidé stotožňují, ať milují evropské instituce či ne. Já si myslím, že toto je začátek všeho. My bychom měli definovat, identifikovat to, s čím se sotožňujeme a co bude pro nás náš leitmotiv to, co nás povede z desetiletí do dalšího desetiletí. Děkuji. Thank you, Chairman. Pane eh, předsedo, já mám skutečně velkou eh, slavost pro vás, protože eh, vy se budete snažit odpovědět celou řadu komplikovaných problémů, ale já k tomu přidám ještě dvě další otázky. První, hovořili jsme o evropském občanství. To je také problém evropské identity. Naše demokracie vznikala v našich národních zemích, v národních státech. Nemyslíte si, že by to měla být eh, podstat, že by to měl být podstatní úkol této skupiny, jak vytvořit určitý prostor pro evropskou rozpravu, tak abychom zaplnili to prázdno, které existuje mezi evropskými institucemi a mezi občany. Občané akceptují Evropskou unii, akceptují také Evropu, vědí, že ji potřebují, ale nejsou zodpovědní, nejsou dostatečně informováni a angažováni. Tolik teda k té první výzvě. Jakou strategii vypracovat pro evropské občanství? A druhý problém, to je otázka toho, zda vaše skupina by se neměla zaměřit rovněž na budoucnost, na demografickou budoucnost. My všichni víme, že se nejedná pouze o rozvoj, ale jedná se také o rovnováhu. Existuje určitá e, nerovnováha v demografickém rozvoji. A za 15 nebo 20 let eh, budeme skutečně e, velmi oslabeni tím, že budeme mít velké množství starých a pasivních občanů. Jak se podívat na eh, toto dilema? Já si myslím, že je to nějaká věc, kterou eh, by se měla vaše eh, skupina zabývat protože všichni starší občané, jak musíme se snažit je uvést do tohoto procesu. Já si myslím, že aktivita občanů se může eh, prodloužit tak, aby skutečně jsme mohli eh, imigraci a její dopady eh, také ovlivnit. Děkuji, děkuji. Já jsem měl dávno uzavřít seznam řečníků, stále se hlasí více lidí. Eh, jestliže zkrátíme otázky či vystoupení na dvě a půl minuty, pak můžou přijít na řadu všichni. Paní Jatemeky, děkuji, budu hovořit finsky. Tehtävänne on erittäin haastava. Ano, eh, smlouva je velkou výzvou. Hovořilo se zde také o tom, jak konání Obamy se projeví na Evropskou unii a také na vztahy mezi EU a USA. Ale vaše skupina se má zabývat především vizemi pro leta 2020 až 2030. Takže do eh, konce, kdyby byl Obama v úřadu eh, dvě volební období, tak musíte taky stále zvažovat eh, dopady jeho politiky, ale vy také musíte utvářet hlavní směry. Já bych byla ráda, kdybyste také našli uh, řešení pro Evropu, která bude podporovat sociální soudržnost, protože sociální soudržnosti se musíme zabývat. Jinak eh, dojde k tomu, že bude Evropa dvou kategorií, dvou tříd. Já si přeji, abyste Zvažili především to, na co se musíme zaměřit. Nyní se dělají různé věci a také děláme rozhodnutí v oblastech, které nám nepřísluší. Takže prosím, rozmyslete si, zvažte, co jsou pro nás naše společná ústřední témata. Ostatní témata lze řešit na národní úrovni. Pan Mould, děkuji, pane předsedo. Evropská unie řeší otázky, ale má na to staré metody. Kdy bych Eh, vytvářel Evropskou unii znovu, tak bych ji nevytvářel v této podobě. A vy nyní hovoříte o budoucnosti za 20 let. My žijeme v technické společnosti, která se eh, pohybuje a rozvíjí velice rychle. O, vytváří se stále, staré nový, stále nový průmysl a my také žijeme daleko rychlejší než v minulosti. Vlády také a my potřebujeme flexibilitu. My musíme rychle reagovat na tuto rychle se pohybující globální společnost a nesmíme eh, reagovat zpomaleně, tedy nerelevantně. My jsme také již připustili, že EU ztrácí eh, blízkost k normálním běžným občanům a také současná krize byla ještě zhoršená akcemi EU. EU e, ne, ne, řeší tedy e, ono pravidlo, že nesmíte dále pod sebou podřezávat větev, když na ní sedíte. Takže Evropská unie e, dávno se rozpadne před rokem 2030. self-destruction of the EU. Aurelio Juri. Pan Juri. Prej, chvála za dobrodošlico. Pane předsedo, Děkuji vám za vaše vřelá slova uvítání. Já také zdravím všechny v této místnosti já zde nahrazuji pana Bahora, současného premiéra Slovenska, ale já budu hovořit méně než tři minuty. Chci položit panu Gonzálezovi otázku. Takzvaná plynová krize ukazuje, že potřebujeme dlouhé spolehlivé partnerství s Ruskem a Rusko a také s Ukrajinou, ale především s Ruskem. A nyní otázka. Je tento projekt zřízení proti raketového štítu na evropském území je toto poslouší také posílení vašeho partnerství a také je tento projekt v souladu s přáními evropských občanů. Včera jsme si vyslechli ministra zahraničí České republiky, který popsal tento projekt jako projekt, který posiluje bezpečnost v Evropě, ale někteří z nás mají na to jiný názor. A sice to, že tento štít představuje hrozbu, protože povzbuzuje Rusko k tomu, aby znovu vstoupilo do závodu ve zbrojení. Já jsem přesvědčen o tom, že vaše skupina by také měla přemýšlet o budoucí strategii NATO a rozšíření NATO až za hranice nebo na, eh, do, na území bývalého Sovětského svazu. Uvítám vaše poznámky v tomto duchu. Děkuji. Děkuji. Roger Helma. Děkuji, Roger. Děkuji. Já bych chtěl reagovat na pana Dahana, který hovořil o úspěchu konventu. Chci také připomenout, že dokument konventu byl zamítnut v Nizozemsku a v Francii a podobný dokument byl také zamítnut v Irsku a to není zrovna velký úspěch. E, nyní také k panu Gonzálesovi. Já, když jsem pracoval pro Reader's Digest, tak my jsme měli také editory, kteří lidí Někteří pouze psali, někteří komentovali, ale tady máme také skupinu pro reflexy, někteří plánují, ale někteří pouze přemýšlí. A já nechci vůbec být nestvořilý k panu Gonzálesovi, ale chci být upřímný a chci také říci, že za deset let, parlament, deset let parla, v parlamentu jsem nikdy neslyšel 40-minutový projev bez obsahu. Byla byl to dlouhý projev obecných kliše bez obsahu, bez eh, nějakého směru, bez zásadních myšlenek. A je tady jedna otázka, kterou položil pan González. Pan González totiž řekl, jak získáme relevantnost s evropskými občany. A to je otázka, kterou také kladou ostatní řečnici. To je to, jak získáme důvěru občanů. My potřebujeme evropský sen my se stáváme stále zoufalejšími. Když jestliže to řeknu normálně angličtinou, tak řeknu, na co je Evropa. My tady máme otázku a nemáme odpovědět. Já, když bych vás vedl, eh, odvezl do našeho volebního okrsku a zeptali bychom se lidí, na co je Evropská unie, tak eh, oni by vám asi zodpověděli vaši otázku eh, pouze stížnostmi. Oni by říkali, říkali, že tady je celá řada nařízení, které ři, e, ničí lidem život a na co si musí stěžovat a to je to, na čím se lidé vstekají. A my se tady snažíme indikovat evropský model, takže ho chceme exportovat ještě dál. Vy musíte přemýšlet o tom, na co jste, k čemu jste, než se rozhodnete, kam chcete jít to mám ještě tři řečníky a každý má pouze jenom jednu minutu. One minute. Děkuji, pane ministerský předsedo. Dovolte mě vyslovit pár kritických myšlenek. Taková rada moudrých v Evropě a její zřízení, to mě znervozňuje protože to znamená, že my jsme bezradní. Tato rada moudrých se zabývá budoucností. A co je budoucnost? je budoucnost výsledkem dynamiky, kterou můžeme vypočítat, kterou můžeme modifikovat nebo skorikovat. A v tom případě se jedná o otázku pro experty, pro výbory a podobná grémia. A nebo je budoucnost odpovědí na otázku toho, jak chceme žít. A když to bude tato odpověď, odpověď na to, jak chceme žít, tak to znamená, že musíme jednu kardinální otázku vyřešit a to, zda lidé jsou schopni sami určovat svoji budoucnost, to, jak budou žít. A e, tady se nejedná o otázku dialogu s občany, ale tady jde o otázku, kterou si musíme položit Evropě. A ta otázka zní, to je vláda lidu, lidem a pro lid. A to znamená, že si musíme položit zcela jiné otázky, než tady padly. Děkuji, Klaus Henč. Děkuji, Klaus Henč. Omlouvám se za to jednu minutu, ale to není poslední e, doba, ve kterou budeme vést dialog. Tady se jedná o důvěru občanů a získání zpět této důvěry. Důvěra občanů to je něco, co musíme získat pomocí dvou opatření. Za prvé, pomocí vizek, co chceme udělat v Evropě a s Evropou, a za druhé je to společný výkon. Krize, o kterých jste hovořil, pane ministerský předsevo, to je právě ta šance, jak bychom tyto dva body propojili. Jednak eh, vizi a jednak výkon. Vize znamená, že Evropa se musí prosadit jako eh, evropský eh, způsob života. A eh, výkon znamená, že v době krize musíme postarat o to, aby eh, bezpečnost se zvýšila v důsledku solidarity v Evropě. A když toto můžete naplnit obsahem v Radě moudrých, tak to znamená, že Evropa není na konci, ale já vám zaručuji, že toto Evropa teprve začne. Děkuji. Enrique, jednu minutu. <clears throat> Presidente, has comenzado hablando de la ciudadanía europea. Vy jste hovořil o evropském občanství, eh, co znamená, já chci připomenout, že si to byl ty, který si eh, převzal petici parlamentu, aby občanství bylo zaručeno eh, v Maastrichtské smlouvě a přinesl si to na radu. A jde o to, že třeba pracovat s parlamentem a konvent dobře odpověděl eh, na to, jak to zorganizovat. Takže je to na tobě, premiére. A mám ještě jednu poznámku. Nemyslím si, že eh, mandát rady vám zakazuje, aby si přišel eh, s návrhy, jak lépe můžeme fungovat z té zkušenosti. Děkuji. Merci beaucoup, c'était le plus court, très bien. Děkuji, to bylo skutečně velmi stručné, hodně myšlenek a hodně úvah. Prosím. Velmi komplikované, ale budu se snažit odpovědět eh, telegrafickým způsobem. Za prvé je třeba říci, že když klademe otázky, eh, tak eh, když se hovoří o tom, že nemůžeme jednat o institucionálních otázkách, je to proto, že evropští představitelé mě požádali, abychom eh, zohlednili subsidiaritu a to vždy přináší institucionální problémy a je třeba hovořit o subsidiaritě. Mám určitý problém eh, s tím, abych se s tímto mandátem vypořádala, protože to mám zákaz rady, ale Evropa eh, musí E, se vypořádat s některými zodpovědnostmi, které má již po 50 let a musí mít pružnější nástroje. Ale to je osobní názor, který není příliš konsistentní. Krize je dobrou příležitostí, protože ukazuje na určité základní problémy Evropské unie. Myslím si, že Evropská unie jako taková E, je v krizi a ta krize nebude pokračovat do roku 2020. Myslím si, že jestliže je v krizi samotná existence Evropské unie, tak ji objevíme nějakým jiným způsobem. Máme tu velké e, rozpory, e, které se ukáží, když občanům bude chybět to, co potřebují. Budeme tu mít reakci na evropskou výstavbu s novou epikou a také s novým impulzem pro identitu. Já si myslím, že ta příležitost krize e, nám umožní revidovat určité strukturální problémy, protože si myslím, že ta krize se dotýká struktur fungování globální ekonomiky a také mezinárodní bezpečnosti, ale také eh, hlavně eh, globální ekonomika finančního systému. Myslíme si, že skupina čtyř, pěti osob, které eh, řekly, indické společnosti přinesly 12 doporučení, jak se Indie může stát součástí znalostní společnosti a Eh, mělo to úspěch, čili stačí 12 eh, doporučení, ale v Evropě to určitě nebude přijatelné, musí zde být odůvodnění, ale Indie si vedla dobře s těmi 12 doporučeními při začlenování do znalostní společnosti. Eh, čili jde tu o určitou diskrétní práci v jejím základě bude dialog a interakce eh, s skupinami ve společnosti a eh, výsledkem by měl být eh, také dialog s institucemi, s parlamentem, s komisí a chceme také hlavně spolupracovat s parlamenty, abychom se dostali k občanům. Zpráva bude zprávou s doporučeními. Zprávu je možno číst, kde budou tam cíle a mělo by to být e, přístupné. E, vztah ke Spojeným státům určitě e, nebude pojednávat o problémech bezpečnosti a obrany. Máme milion a půl Evropanů, kteří slouží v armádách, 150 tisíc možná jsou ať dobrovolně nebo povinně součástí eh, těch intervenčních eh, vojsk, ale územní obrana Evropy ta ztratila význam eh, a nechceme se tomu vyhýbat. E, nechci se také vyhýbat otázce obraného štítu. To jsou osobní názory, ale já si nemyslím, že ten štít nás bude chránit přes ohrožením z Iránu a určitě si to nemyslí někdo. Je jasné, že někteří si myslí, že Rusko je ohrožením, i když se to neříká otevřeně, ale bylo by snad lepší zahrnout Rusko do systému bezpečnosti, e, abychom se vyhli některému přehánění, ke kterému dochází. Měli bychom je mít na naší straně a ne e, jako protivníka. Takže samozřejmě je třeba hovořit o bezpečnosti a obraně a někdy v Evropě byl, nebyla větší překážka k lepším úspěchům v, e, na poli bezpečnosti, e, ať už se jedná o účast na to nebo neúčast na to, čili evropské státy mají zde e, závazek a je třeba, aby se tyto země e, věnovaly obraně. Je tu určitá literatura, ale e, mnoho států si nedělá s obranou starosti jako Francie a Velká Británie. Bude také eh, nutné eh, diskutovat o nukleární eh, energii, tomu se nemůžeme vyhnout, ale nezdá se mi logické, abychom hovořili o diversifikaci energetických zdrojů, dopadu na životní prostředí a bezpečnosti, a abychom nehovořili o jednom základním prvku, který je přítomný na celém světě, jako je právě nukleární energie. Tomu se nemůžeme vyhnout. Třetí otázka, hovořili jste o tom, že komunitární právo eh, poškozuje eh, práva občanů v určitých aspektech. Ano, s tím si dělám starost. My budeme o tom uvažovat ve skupině a máme přímý dialog na tomto poli. Co se týče nacionalismu, eh, máme zde téma identity a ta identita je určitý pocit přináležitosti a má vždy eh, určitý původ, ale není to nějaká racionalizace toho eh, náležení. A ten pocit náležitosti se vyvíjí a někdy se vyvine v určitý přehnaný nacionalismus když máme určitý národ, tak ten hledá nepřítele, aby si utužil své národní povědomí. To nesmíme směšovat s procesem decentralizace e, směrem nahoru a dolů. Vždy, když došlo k decentralizaci směrem dolů a nahoru, e, je mnohem funkčně operativnější a nestrácí to prvky národní soudržnosti, prvky, které e, právě e, k tomuto decentralizaci mohou sloužit e, ve směru k regionu. Vyhýbáme se tak jednostrannosti a potřebujeme otevřenou regionalizaci, kde dojde k kompenzaci pravomocí, tak, aby se spolupracovala, aby byl, eh, byl, byl svět organizován. Co se týče eura eh, a jeho historie, ano, musíme eh, ještě se vracím k té decentralizaci. Nesmí dojít k přílišné regionalizaci, protože k situaci, kdy na druhé straně řeky už je jiné společenství. A teď k tomu euru. Je to společná měna, eh, jenom evropská nebo může mít mezinárodní význam. Já si myslím, že euro by měl eh, soutěžit s dolarem, pokud bude moci. Číňané, když eh, došlo k vytvoření eura pořídili euro do státních zásob, protože vidí potenciál této měny. Eh, zahraniční eh, politika eh, musí mít principy blízkosti a bezpečnosti. Evropský model je žádoucí model i pro země Mercosuru a dalších. A v některých okamžicích jsme zklamáni, že celý svět nevidí evropský potenciál a nevyužívá tento potenciál. Organizace Mezinárodního společenství budoucnosti určitě bude na základě regionálních nadnárodních združení a tomu říkám otevřený regionalismus. Některé země určitě se združí do větších eh, celků a třeba Čína, která je velmoc eh, a je demograficky silná, má eh, schopno se rozvíjet i ekonomicky jako jeden stát. Spočítat náklady na to, že se že nesplníme strategické cíle energetické a na životního prostředí, eh, konkurenceschopnosti a podobně. My nemůžeme eh, kráčet zpět a znovu opakuji, že ta identita je ústředním problémem, už jsem to jednou vě, vy, o tom hovořil v diskusi e, v určité době, když hovořil jsem s Helmutem Kohlem, on je Němec a já jsem Španěl. A když hovořím s Latina Američanem a s Němcem, cítím eh, to, ten hispánský prvek jako blízký mé identitě, ale když hovořím s Němcem a s Japoncem vím, jaký je rozdíl mezi tím být Evropan a být Japonec. Takže vím, že existuje určitá evropská identita, která ukazuje vzdálenost e, mezi námi a třeba Japonci. Tak když hovoříme o identitě Evropské unie, co je to Evropská unie, tak tu máme problém, že by měly být národy, které chtějí větší společenství a chtějí být eh, jaksi součástí projektu, kterému se říká Evropská unie a když mohou, tak chtějí, ale když už to nechtějí, měli by mít možnost tam nepatřit, protože někam patřit proti vlastnímu projektu, to eh, jak si poškozuje všechny ti, kteří tam nechtějí být a ti, kteří e, musí je tam snášet. To je pro všechny obtížné. Či společný projekt a pocit sounáležitosti musí být založena souhrnu práv a povinností, které tvoří určitý balíček občanství, který je doplňkový. Ale někteří lidé říkají, co je Evropa? Tak já jim říkám, Jestli nechcete v Evropě být, tak z Evropy eh, vystupte, a, protože jinak to je rozpor, který e, působí problémy a nikdo nebude spokojený. Zejména my, kteří si myslíme, že Evropa nám slouží. A bylo by nutné e, vzít úvahu tu nepředvídatelnost světa. My tu máme evropský model, který je spravedlivější než jiné modely. Jestliže skupina bude muset pojímat Evropskou unii jako jeden celek s eh, funkčními schopnostmi, tak to je dobrý nástroj, jak přiblížit Evropu eh, občanům. My, když hovoříme o institucionální reformě, bez toho, že bychom označili, které cíle pod, e, sledujeme a proč potřebujeme institucionální reformu, tak v interní debatě zacílené na ty problémy ztrácíme e, kontakt s občany. My musíme být opatrní, já budu velice opatrný, aby e, Eh, ten mandát rady mě vedl k tomu, k čemu povede. Bylo řečeno, že tu máme eh, ústavní krizi. Evropa je veřejný prostor, to o Evropské unii je veřejný prostor sdílený, jsou tady určité přísady, eh, měnové, ekonomické, sociální, máme tu balíček povinností a práv, čili to je určité občanství, které nenahrazuje původní občanství nikoho, to doplňuje e, to druhé občanství. A máme tu pocit náležitosti, který je založen na balíčku práv a povinností a na základě toho můžeme vytvořit politický prostor. Musím říct, že tak se také vytvořily státní e, národní prostory, ne, nebylo tomu jinak můžeme vytvořit sdílený politický prostor, který nebude nahrazovat národ, eh, prostor národních států. Je možné to vytvořit a proto evropská zkušenost je právě toto. Tak tu máme podnět, jak v roce 2025 mít bezpečnou Evropu, bezpečná Evropa v roce 2025 neznamená, že ji budeme přestavovat. E, jak dodržovat dobré vztahy s Ruskem a považovat e, je za nepřítele. E, ten protiraketový, protiraketový štít na euroazijském kontinentu není operativní z obraného hlediska. To si já osobně myslím jestliže bude vypuštěna raketa, padne na nějaké území a myslíte si, že ten štít to tomu zabrání? Určitě eh, ta raketa nepadne do Atlantického oceánu nebo do Pacifiku. Takže já, si, já moc nedůvěřuji tomuto vynálezu, ale někdo určitě to nebude chránit před iránskými střelami, ale to je osobní názor. Co se týče ještě identity, společné hodnoty mohou být popsány, to není problém. My skutečně sdílíme celou řadu hodnot, které e, jsou součástí naší identity. Už jsem hovořil o občanství a ta evropská demografie také je součástí zprávy, bude součástí zprávy, bude součástí vztahu mezi demografickým dopadem migračních toků na udržitelnost ekonomického modelu a vlastní demografickou strukturu Evropy. Já před 50 lety jsem řekli, že, řekl, že e, být jít do penze je právem, není to povinnost. A byl okolo toho rozruch. Máme právo jít do penze, ale nesmí nás k tomu nutit, protože to znamená, že nebudeme moci v určitém věku dělat to, co bychom chtěli. Ať už to bude s Obamou eh, jakkoliv, Evropa musí pokročit E, v perspektivě 2020-2030 máme před sebou výzvy, jako například energii a jestli nezačneme na tom pracovat už teď, nesplníme naše cíle. Takže ať už hovoříme o scénáři do roku 2020, Znamená to, že už teď musíme stanovit, co budeme dělat, abychom splnili cíle, eh, které máme ve výhledu 15 nebo 20 let. O Evropské unii vládách a neviditelné ruce trhu už bylo řečeno všechno. Myslím si, že Evropská unie a státy Evropské unie i neviditelná ruka trhu mají problémy. Krize je krizí proto, že jsme příliš důvěřovali neviditelné ruce trhu a z toho plynou problémy, které vyvstávají. Ale vlády mají teď z toho problém, protože vlády nespůsobily krizi, ale nyní si občané nepamatují, kdo e, tuto krizi vytvořil a viní vlády. Balíčky opatření e, zásahů nejsou špatné, nejsou dobré, jsou nevyhnutelné. Jsou nevyhnutelné, aby situace se nezhoršila. A nyní operativnost těchto balíčků mám e, působí určité pochybnosti. Je třeba postupovat rychle. E, nesmíme se vzdalovat od skutečnosti. Hovořil se o plynové krizi, o, znovu o protijadernému štítu. Určitě bylo také řečeno, že můj projev neměl podstatu. Ano, e, je to možné, já to přijímám se skromností a pokorou já jsem se v civilním právu učil, eh, že když jsme přišli k hypotečnímu právu, eh, jsme se naučili, že když nejsme hlubokomyslní, musíme aspoň zatemnit myšlenky. To, to nás učili ve škole a já to přijímám. Eh, v reprezentativní demokracii máme nástroje, jak se přiblížit občanům, ale nejsou příliš jasné možnost znovu získat důvěru občanů, to bude mít mnoho odstavců. Jestliže je e, situace špatná, je těžké, e, jestli se nekomunikuje, je těžké znovu získat důvěru. A rezoluce rady o e, v měnových a finančních stránkách tato rezoluce rady E, měla jednu a půl stránky. E, měli jsme my teď máme 70 stránek závěru a je to opakování stejné, e, stejných věcí. Rada, radě působí starost to a to. Nebo rada je spokojená s tím a s tím, ale jako občan nechci vědět, s čím si rada dělá starosti, nebo s čím je spokojená. Takže i ta komunikace v, e, té, této povahy se musí změnit a je třeba zoperativnit e, zákony, které e, chrání práva občanů. Ano, skutečně to je potřeba a to nám pomůže, aby občané se cítili blíže Evropské unii. A mladí lidé věří v Evropskou unii a myslí si, že v roce 2020-2030 nezmizí. Eh, pokud ovšem nebudou dostatečné nástroje, eh, ta Evropská unie eh, se obrátí proti svým tvůrcům. V Evropské unii je stále více zemí, včetně těch, které vstoupily s obavami Eh, ne, z Evropské unie vystoupit nechtějí a v příštích 15 letech také nevystoupí. Říkají si, to je špatné, to je hrozné, ale jsou tady. I když se mi to nelíbí, takže jestliže máme příklad určité země, která eh, by chtěla vystoupit z Evropské unie, pak bych byl euroskeptický, ale jestli k tomu nedošlo, myslím si, že to není tak špatné. Děkuji. Děkuji Felipe Gonzálesovi. Vidím, že jste si udělal skutečně hodně poznámek a doufám, že eh, to bylo dobré jak pro vás, tak pro nás. A přeji vám hodně úspěchů ve vaší další práci. A nyní, vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v našem programu napneme luk jiným způsobem, protože od budoucnosti se podíváme na eh, náš pořad jednání. Bod 5, celková revize jednacího řádu, Richard Colbert má slovo. Thank you very much. Děkuji. Já jsem návrh zprávy již představil minule a proto si myslím, že to nemusím dělat znovu chci jednoduše říci, že od posledního zasedání vznikla otázka, jak se máme postavit ke třetí předběžné zprávě eh, pracovní skupiny Evropského parlamentu, kterou vede paní Roth Berendt. Thank you, Chair. Takže vznikla otázka, jak se máme postavit k myšlenkám, které jsou ve třetí zprávě e, pracovní skupiny Evropského parlamentu. Některé tyto nápady také vyžadují změny jednacího řádu. Například otázka kompetencí mezi výbory zdali by někdy měly být společná zasedání výboru pro hlasování o určité zprávě. Týká se to také otázky politického eh, rovnováhy ve výboru, také jsou to otázky zabývající se usneseními o, o lidských právech, zdali dočasné výbory by měly být přejmenovány a nazývány speciálními výbory a zdali mají nadále existovat podvýbory a nebo zdali mají být zřizovány pracovní skupiny. Takže tyto otázky nejsou všechny konfliktní, například eh, změna názvu na speciální výbory je snadná, ale některými otázkami se musíme více zabývat. Proč je toto problém? Toto je problém z důvodu časového harmonogramu tak, aby se z toho nestal velký problém, proto již jsem navrhl posměhovací návrhy k jednacímu zářu, které bychom vyžadovali, jestliže by konference předsedů již schválila návrhy pracovní skupiny. A ty již byly rozdány všem eh, frakcím a lze o nich tedy diskutovat. To znamená, že naše práce nemusí čekat na jednání konference předsedů. Můj, můžeme dále eh, jednat a přitom budeme čekat na rozhodnutí konference předsedu. Jestliže konference předsedu to, tyto návrhy schválí, pak můžeme formálně to si rozhodnout eh, také zdali začleníme tyto návrhy do zprávy. Abych toto usnadnil, tak by bylo také dobré upravit určitým způsobem harmonogram, který jsme minule schválili a odložit to asi o týden, tedy odložit lhůtu pro pozňovací návrhy. Jestliže konference předsedů dodrží harmonogram, tak by to stačilo a mohli bychom postupovat plynule. Mezitím eh, se byly předloženy další myšlenky, také jsem diskutoval se španělskými kolegy. Jeden z nich navrhl, aby do jednacího řádu se dostalo usnanovení, aby bychom měli pozorovatele v dalším parlamentu, takže status pozorovatelů pro ty poslance, kteří z důvodu rozhodnutí Evropské rady by se staly náhradníky, jestliže by byla ratifikována Lisabonská smlouva. Takže to by přišlo v úvahu až po schválení smlouvy. Analogie pro nás je něco podobného, to, co jsme udělali pro 19 východoněmeckých pozorovatelů, kde jsme také vytvořili tento status pozorovatelů pro straně. Takže tím se můžeme jako výbor zabývat a také to ukazuje, že se objevují další nápady v souvislosti s mou zprávou. Také jsou tady otázky například, jak, se budeme, jak budeme zacházet s obchodními smlouvami a podobně. Já si myslím, že můžeme očekávat zajímavou rozpravu. Já rád se sejdu s různými politickými frakcemi, buď to s koordinátory, a nebo také s předsednictvem, a nebo také s celými skupinami, jestliže by si přáli mou přítomnost jako zpravodaje. Richard, um... Richarde, ano, já bych navrhl, aby pozměňovací návrhy byly prodlouženy do 10. února v naději, že konference eh, předsedů udá k dispozici a schválí třetí interimní zprávu. Když ne, tak e, to nebude dobré, protože my chceme propojit tyto dvě zprávy a když by to nebylo, tak bychom museli tuto lhůtu prodloužit. Ale to by byla již poslední šance pro to, abychom to mohli učinit máte možnost provádět vaše připomínky a 10. února je ta další lhůda. V případě potřeby můžeme tuto lhůtu prodloužit až do března. Enrique. Eh, eh, se Pane předsedo, já budu hovořit o návrhu nalézt řešení, které nám umožňuje respektovat právo iniciativy parlamentu a také rozhodnutí Evropské rady a mezivládní konference. Je to problém, který se týká mé země, ale konkrétně se týká i dalších států, dohromady 12 států Evropské unie, jejichž počet poslanců by se zvýšil, pokud stoupí v platnost Lisabonská smlouva. A my jsme pochopili, že jediný stát, který by ztratil poslance, by bylo Německo, ale nestratí je. A my také musíme respektovat vůli parlamentu a je to zásadní demokratická e, otázka. Řešení, které jsme navrhli, e, určitý dodatek, který jsme představili poslancům těchto států a různých politických skupin, je to, že využijeme toho, co nás naučila zkušenost se sjednocením Německa. Myslím si, že Lisabonská smlouva už tento počet zahrnuje, takže je třeba zvážit, aby poslanci, kteří eh, budou potom hned na seznamu jednotlivých zemí, budou ti, kteří budou mít právo podle smlouvy, e, stanou se pozorovatele, budou mít všechna práva, které mají poslanci, kromě e, volení. A ve chvíli, kdy vstoupí v platnost smlouva, stanou se poslanci Evropského parlamentu. Protože ústní návrh e, prezidenta Sarkozyho v prosinci by nás zavedla k nechtěnému řešení. Rozhodnutí v Irsku doufáme, že bude pozitivní, eh, co se týče ratifikace Lisabonské smlouvy, ale musíme také bránit práva všech evropských občanů eh, ve smyslu debaty, kterou jsme vedli. Děkuji. Eh, kolega Čaja. Děkuji, kolega Čaja. Thank you, President. Uh, I'm sorry I couldn't participate in... Já se omlouvám, že jsem se dříve ne, zúčastnil této diskuse a mám určité poznámky. Nejdříve chci poblahopřát panu Korbetovi ke zvládnutí této velice důležité úko, tohoto velice důležitého úkolu, který je však nevděčný jak vidíme, tak tento návrh eh, míchá určité prvky, tři části. První je důsledek Lisabonské smlouvy pro práci parlamentu, za druhé forma parlamentní práce, která již zahnuje určité prvky, jak se snaží parlament přizpůsobit svou činnost Lisabonské smlouvě a za třetí jsou tam různé další elementy. Já si myslím, že by bývalo bylo šťastnější pro práci parlamentu, abychom tyto aspekty pojednali spíše extra, odděleně. A já si myslím, že já mám rád melanč nebo také Irish coffee, kde je whisky s kávou dohromady. Je to taková kombinace, ale v legislativě to dobré není. My máme takovouto melanč, ale není to dobré, ale když se podíváme také na různé lhůty, tak by tady byly také různé časové lhůty lhůty, různá data. A to by způsobovalo také problémy v pozňovacím návrhu 4 hovoříme o finančním rámci, finančním plánu, tak je tady hvězdička, která odkazuje na skutečnost, že to bude platné až po, po schválení Lisabonské smlouvy. Takže já si myslím, že to je třeba vyjasnit. Dopady Lisabonské smlouvy, technická návrhy jsou zde vhodné, ale ne, jsou zde dotčeny určité oblasti které by mohly mít procedurální dopady, no, příklad nová komitologie, by, tí bychom se také měli zabývat, měli bychom e, zvážit, zdali to má nějaké dopady na nás a také určité další oblasti. A skutečnost, že o tom diskutujeme již nyní, je a právě proto, e, jestliže o tom diskutujeme nyní a Lisabonská smlouva ještě není schválena, pak také nám tady chybí určité zprávy, například zpráva pana Broka. A když my v podstatě nemusíme spěchat, ale na druhé straně ztrácíme e, jasné myšlenky z těchto zpráv. Takže v těchto částech, kdy hovoříme o Lisabonu a jeho dopadech, tak tady bychom měli spíše vycházet z prozatímní zprávy, která existuje. Pokud se týče parlamentu, tak tady máme tento konflikt že konference předsedů se tím nadále zabývá, jedná o tom a některé prvky jsou již součástí této zprávy a některé ne. Já bych chtěl citovat především etický kodex a také postup při dohodě v prvním čtení tak já si myslím, že rám, tento text překračuje rámec toho, co bylo dohodnuto v parlamentní skupině pro reformu. Tady se formalizuje postup, že dostane mandát každý, kdo dostane mandát každý, kdo vyjednává s jinými institucemi. Já si myslím, že to jde příliš daleko. Myslím si, že tento postup je velice důležitý, ale výbor by měl jasně odhadnout, zdali dojde k dohodě v prvním čtení a určitý mandát by vyjednávači měli mít, ale formalizovat to a udělat z toho eh, vždy stoprocentní, tedy vždy používaný postup, to není dobré a překračuje to rámec věci. Takže to je také třeba ještě zvážit a promyslet. Kde také daleko překračujeme rámec dohody v reformní skupině, je role koordinátorů a především tak také struktura, která byla vytvořena pro koordinátory a pro stínové zpravodaje, kam by měli být také pozváni předsedové výboru, to také ještě musíme zvážit. Já k tomu zpracuji pozňovací návrhy, ale jinak si myslím, že byla vykonána důležitá práce. Jsou tady určité kontraproduktivní e, záležitosti, ale je to velice těžké to odhadnout v současné době, když nemáme Lisabonskou smlouvu. Děkuji, pane Zajasre. Já chci pouze říci, že vlády již svá rozhodnutí udělaly pro dobu po schválení um, smlouvy a to se týká rady komise a je tedy legitimní, aby parlament proaktivně zde jednal a zvažoval to, co bude, až smlouva stoupí v platnost. To už jsme také dělali před rokem, ještě před tím, než vstoupila smlouva v platnost, tak jsme uvažovali, co bude, až smlouva v platnost stoupí. Takže všechno to, co nyní eh, nebude ovlivňovat veřejné mínění v Irsku, o tom bychom měli diskutovat a to bychom také měli upravit. Jestliže to neuděláme totiž eh, do května, tak už to neuděláme do konce roku 2009. Potom v září a v říjnu nebude vhodné o tom hovořit a v roce 2010 se bude parlament připravovat na situaci, která vlastně již nastane dříve, tedy eh, v, dejme tomu říjnu 2009. Takže musíme o tom již hovořit nyní. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já jsem si udělal tu námahu, že jsem se podíval na všechny pozměňovací návrhy. Ten, tato zpráva je vyrovnaná, velmi konstruktivní a to, co vy navrhujete, to je vhodné. Mám několik připomínek. První se týká eh, role koordinátoru výboru. Na konferenci eh, předsedů tam, pokud vím, eh, tak tam nejsou zastoupeni poslanci, kteří nemají hlasovací právo, čili ty nepatří do určité frakce jsou nezařazení. Musíme se podívat na eh, koordinátory. Možná, že bylo dobré mít takovou malou konferenci. A není ale možné, aby někdo, eh, který eh, by měl zodpovídat za nezařazené, by v jejím zájmu mohl také využívat eh, jejich hlasovací práva, protože u frakcí tam máme určitý důvod, kde můžeme říci, že je vhodné, aby předseda frakce hovořil za všechny členy frakce. Ale tam máme určitý politický směr a z toho důvodu jsme se vždycky združili frakce a v nezař- u nezařazených tomu tak není. Takže z toho důvodu mám určité obavy týkající se rovného zaházení nezařazených eh, co do úlohy koordinátorů. A potom etický kodex. Tady sdílím názory pana Šajera. Myslím si, že bychom tady měli mít určitou flexibilitu, která by zůstala zachována. A dbát také na to, že to, co bude zapsáno v jednacím řádu, by mělo být také v etickém kódu. A aby to všechno bylo v souladu s interinstitucionální dohodou z prosince roku 2003. To jsou skutečně velmi detailní úpravy, které se týkají e, spolurozhodovacího práva, které se týkají trialogu, takže tady bychom skutečně měli udělat určitou prověrku kompatibility. A ohledně lisabonských bodů tady mám také jeden podnět. Pane předsedo, vy jste hovořil o celé řady problémů a těch bychom se mohli vyvarovat Eh, ještě před irským referendem. Mohli bychom konzultace eh, v jednotlivých výborech ukončit a potom v plénu, potom eh, co by došlo k úspěšnému referendu, bychom mohli diskutovat dál. A protože vše bude připraveno, tak by to znamenalo, že bychom to mohli probírat bezprostředně po následujícím plenárním zasedání a já si myslím, že před referentem bychom se neměli těmi lisabonskými eh, body zabývat, ale i přesto bychom měli v tomto roce se zaměřit na to, aby tyto nezbytné body vešly v platnost ještě před koncem tohoto eh, roku. Co se týče Lisabonské smlouvy a jednotlivých bodů, tak tady mám tři připomínky. Jednak je to pozněcí návrh 59, volba eh, předsedy komise. Měli bychom se zamyslet nad tím, zda i to předběžné řízení, bychom mohli zapojit do eh, tohoto postupu. Tady se jedná o zvláštní situaci, že musí existovat specifický eh, proces eh, v parlamentu, který se bude týkat také rozhodovacího řízení. Do toho procesu se musí zapojit jednotlivé frakce, konference předsedů, tam má také důležitou roli. Zamyslete se předtím nad, ní, nad tímto, tak abychom to mohli zvážit. A 62 pozměňovací návrh Farag, tady se hovoří o roli eh, předsedu rady Evropské, Evropské rady. Nevím, zda to potřebujeme, protože máme nyní současnou diskuzi a myslím si, že to poněkud jako předbíhá dobu. Podívejme se na pořad řečníků, který tady je. Eh, v rámci plenárního zasedání. Je to důležité natolik, abychom o tom rozhodli již nyní, nebo můžeme posečkat, až to bude nezbytně nutné, tak teprve potom provést změnu jednacího řádu. A poslední bod, to je pozněcí návrh 70. Ten se týká odděleného hlasování a částečného hlasování. Já jsem toho názoru, zda to oddělené anebo částečné hlasování, by eh, nemělo vycházet z výboru. Z toho důvodu to je zásada, eh, kterou bychom měli zvážit a myslím si, že eh, by to mělo padnout ve výboru maximálně tři oddělená hlasování a nebo tři částečná hlasování na frakci. A já si myslím, že to bude nerovné zacházení v rámci jednotlivých frakcí, protože jsou velké a malé frakce a tím pádem oddělené ty částečné hlasování bude kvantitativně něco zcela rozlišného. I zde bychom měli zvážit, zda tato úprava je dobrá. Ale to je pět jediných poznámek, které mám jinak této zprávě. Nemám nic jiného, jsem s ní velmi spokojen a myslím si, že to znamená dobré splnění závěrů parlamentu. Děkuji. Tak Lene Andrew Duff. Andrew Duff. Nejdříve plně souhlasím s tím, že bychom měli vycházet ze zkušeností současného parlamentu, jak se připravovala reforma jednacího řádu vzhledem k platnosti Lisabonské smlouvy. Já si myslím, že je těžké, aby úplně nový parlament se zabýval úplně novou smlouvou. A právě proto je důležité připravit tyto změny, které teta, tato e, doufejme, e, smlouva přinese. Takže my jsme skutečně musíme postarat o to, aby všechny tyto změny byly schváleny. do konce naší legislativního období. Já si myslím, že bychom nesmíme eh, musíme tedy reagovat tak, abychom byli akceschopní, až bude smlouva schválena. Zpráva Han o které jsme ještě nediskutovali, nastínuje určité věci, které by také měly být reflektovány jednacím řádem. A to je například také jmenování předsedy komise. Já plně souhlasím, plně s panem Lénem. V tomto bodu. Za třetí, první čtení, čtení v rámci spolurozhodování se stalo módní záležitostí. Já nevím proč. Neznám důvody proč. Já si myslím, že minulý parlament asi 25 spolurozhod... věcí ve spolurozhodování bylo dokončeno v prvním čtení a asi 50 ve druhém a asi 25 ve třetím čtení. Ale v současném parlamentu se to posunulo asi 50 našich aktů ve spolu rozhodování bylo dokončeno v prvním čtení. To znamená, že se musíme také dobře podívat na jednací řád a také na etický kodex a především také ne, neformální dialog, který prostě vznikl. A možná, že bychom mohli posílit FUK fungování a funkci stínových zpravodajů. z frakcí, které ne eh, nominují zpravodaje. My si myslím, že také musíme zvážit eh, způsob, jak se rozdělují zprávy neboť u nás ve politické skupině se velice kritizoval článek 45.2, a také zprávy z vlastní iniciativy bychom ještě jednou měli promyslet. Takže musíme zvážit, do jaké míry je bod 45.2 účinný. Možná, že bychom mohli jeho zlučinnost měli zlepšit a já zde předložím pozňovací návrh. Pokud se týče harmonogramu, tak 10. únor si myslím, že je dobrá lhůta. Děkuji, Frank Voli. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěl poděkovat Richardovi za jeho práci. Já vím, že všichni eh, vedoucí frakcí se dohodli na tom, že není vhodné dokončit reformní balíček. Další tři věci, které z toho vyplynuly, já si myslím, že je logické udělat něco s Lisabonskou smlouvou, protože ta ještě nebyla schválena. Není, já si myslím, že můžeme klidně schválit pravidla pro situaci, když bude Lisabonská smlouva schválena, ale nemyslím si, nemyslí si, že to vyšle dobrý signál. A za další mám jeden základní bod, o kterém jsem se již s mnoha lidmi bavil. Jednací řád by měly být především pro eh, zjednodušení či eh, eh, poslanců parlamentu, tak aby opravdu Eh, jim zjednodušovali život do té míry, aby mohli odcházet z plenárního zasedání. Takže je třeba, aby prostřednictvím jednacího řádu mohli poslanci prosazovat svá práva a také politické frakce mohly prosazovat práva, ale toto hlasování po částech je někdy zneužíváno. A potom nejdříve se e, lidé říkají, že jsou pro něco a potom, když přijde k hlasování, tak to dopadne jinak. Takže já si myslím, že klidně lze umožnit hlasování po částech a nemůžeme ho odstranit. Já nevím, zdali lhůta 10. února je vhodná, také nevíme, zdali konference předsedů již dokončí svá jednání, protože také politické frakce budou ještě jedna, budou ještě jednat a já to chápu tak, pane předsedo, že bude tady určité rozdělení této zprávy, to znamená, že se bude jednat pouze o jisté části a potom záležitosti týkající se Lisabonské smlouvy budou odloženy. Děkuji dřív, než provede rezimě Richard Kovit, tak bych chtěl jenom zopakovat, u každé smlouvy, ať už je to Maastrichtská smlouva, Amsterdamská smlouva, tak byla učiněna opatření pro ten den, kdy tato stouma stoupí v platnost. To jsme udělali začátkem roku 2008 eh, po samitu v Lisabonu. Pokud vím, tak tam bylo 15 eh, ratifikací, ale my jsme všichni důvěřovali eh, tomu, že všechny země splní svoji povinnost a tudíž jsme veškeré přípravné zprávy měli připraveny. A nyní v summitu, na summitu, který byl v prosinci, máme časový harmonogram, což znamená, že koncem října by měla proběhnout poslední ratifikace. Parlament končí v květnu a začne potom až v září, v říjnu, což znamená, že se musí připravit komise, rada se musí eh, připravovat a studíž se musí připravovat i parlament. Konf- konference předsedů dala zelenou světlo pro tyto zprávy a měli bychom na nich také pracovat. A měli bychom je také schválit, pokud to jen bude možné. Nevím, proč bychom se měli nechat eh, vykastrovat. To nemá vůbec co dočení s tím, zda Irsko řekne ano či ne. My máme eh, naše poslání. Richarde, máš slovo. Well, thank you all. Děkuji vám všem za vaše příspěvky a také za milá slova o mé práci. Slova by neměla být namířena pouze na mou adresu, ale také na adresu sekretariátu. Jedna z velkých otázek je harmonogram a zdali bychom to měli rozdělit na různé zprávy. A také uvidíme, co řekne konference předsedů. Koordinátoři se sešli ve Štrasburku a diskutovali o těchto bodech. A podíváme-li se na to, co můžeme vůbec dotáhnout do konce, do konce volebního období tohoto parlamentu, protože máme časová omezení. Za prvé jsme se rozhodli, že budeme eh, také respektovat eh, rozhodnutí konference předsedu a odložíme také lhutu na pozňovací návrhy a také hlasování ve výboru, tak jak řekl pan předseda, tak aby to bylo v souladu s přáním konference předsedu míru. V dobách, kdy bychom se možná měli zdržet, eh, přistupovat a, a eh, nějak zacházet s Lisabonskou smlouvou. My jsme se shodli jako koordinátoři, že by bylo složité nedělat nic, ale neměli bychom nyní do jednacího řádu zapracovat změny, které budou anticipovat Lisabon, ale musíme ukázat, že schválíme změny také, které pouze tehdy vstoupí v platnost, když vstoupí v platnost Lisabon anebo nějaká podobná smlouva. Takže ta, to, tyto změny by se nedostaly do smlouvy změn, byly by tak říkajíc dány stranou. Ale důvod, proč by nyní měly být schváleny, je to, že jeden z možných scénářů je možné, že na počátku podzimu se bude konat firsko referendum a jestliže tento harmonogram bude dodržet a jestliže výsledek bude ano, pak nová smlouva by mohla klidně vstoupit v platnost ke konci tohoto roku nebo na počátku příštího roku, ale pravděpodobně v listopadu nebo v prosinci. Jestliže by tomu tak bylo, pak by nový parlament již neměl čas prostě procházet a dělat eh, tedy celou tuto proceduru změny jednacího řádu tak jak hovořil pan Léne, že to můžeme schválit ve výboru a potom eh, by to schválil nový parlament, ale to nejde. My bych, muselo by se to začít zase znovu a proto parlament by se s tím musel velice rychle srovnat. Mohli bychom to udělat zrychlenou post rychlým postupem, ale e, politické skupiny by na to neměly čas. Ale musíme mít již předem připravená nová pravidla, protože vznikne nový rozpočtový postup a potom budeme mít také další pravidla ovlivňující legislativní postupy a také hlasování o nové komisi. A proto jsme se domnívali, že je dobré postupovat takhle. Takto, ale my nepředjímáme žádným způsobem rozhodnutí, takže tyto změny stoupí v platnost jenom tehdy, až bude smlouva schválena. Pokud se týče rozdělení na různé zprávy, tak toto je také nyní velice obtížné. Harmonogram vypadá tak, že i kdyby to byly tři zprávy, tak by musely být odhlasovány na stejné plenárce, takže z toho nebudeme mít žádné výhody. Já proti tomu nic nemám. Já mohu být zpravodajem třikrát, nejenom jednou. Ale pro parlament by nám to vůbec nepomohlo takže já si myslím, že tuto myšlenku bychom měli opustit. Pokud se týče specifických bodů, eh, pozněňovací návrh 4, tam není hvězdička, to již nyní je zapracováno do nové dohody o rozpočtu a také to bylo již změněno na více letý rozpočtový rámec nový komitologický postup my jsme již schválili a upravili jsme naše pravidla v minulém roce. Musíme mít něco v rukávu, v ruce pro novou smlouvu z důvodu, které jsem právě řekl. Ale určitě budeme se muset k tomu vrátit, až legislativa skutečně přijde jako důsledek smlouvy, tak to bude znamenat další změny v jednacím řádu. Některé tyto změny budeme muset zase ještě možná aktualizovat, ale musíme mít něco na stole, tak abychom něco konkrétního měli. my si vyslechneme závěry z jiných zpráv, ale ostatní se týkají především eh, pro zatímních bezinstitucionálních vztahů a ne a my samozřejmě můžeme změnit text potom na plenárce, ale musíme mít něco v ruce dokonce i když nový parlament bude chtít něco uh, aktualizovat. Stali jsem překročil rámec dohody o do, do, dohodách o v prvním čtení a koordinátorech já si myslím, že jsme jednoduše konkrétnější a tak bychom opravdu, my bychom opravdu konkrétní měli být. Pokud se týče koordinátorů, tak tady jste hovořil o nezařazených poslancích. A když se podívám na článek pozměňovací návrh 75, tak toto neumožňuje nezařazeným účastnit se schůzí koordinátorů. Takže já si myslím, že jsem to vyjádřil správně ve vašem duchu. Některé další body, těm jsem úplně neporozuměl, ale jest, vidím, že pan předseda chce, abych skončil. Otázka hlasování po částech. Já neměním zde pravidla pro poslance, že by nemohli eh, předkládat hlasování po částech. Ale jednu věc, kterou jsem navrhl, že současný postup často někdy hlasujeme velice dlouho, to všichni znáte. A nyní máme jedno pravidlo, které se často nepoužívá. Jestliže je více než eh, 50 pozměňovacích návrhů, tak e, potom lze použít filtr a o těchto pozměňovacích návrzích už se nehlasuje. E, ale to se dělá proto, protože často hlasujeme velice dlouho. To nesouvisí s hlasováním po částech. Takže vy můžete to všichni předkládat, ale jestliže se ukáže, že hlasování po částech bude podpořeno pouze jednou frakcí nebo jenom několika poslanci, potom to v této fázi spadne. Takže potom to nemusí zamítnout celá plenárka. To ne, se nedotýká práv předkládat tyto návrhy. Takže to je moje vysvětlení. Takže datum bude 10. února. Ano, je to v pořádku? Děkuji ti, Richarde. Děkuji. Udělal si opravdu skvělou práci. Další bod velice krátce, to je zpráva, kterou jsem zpracoval já. Týká se nové úlohy parlamentu říká se tomu zastřešující zpráva, týká se všech 16 výborů v parlamentu. My jsme tady syntezovali nové možnosti a nová práva Evropského parlamentu. Když si přečtete tuto zprávu, tak uvidíte, že tento parlament je jeden z vítězů nové smlouvy a parlamentní dimenze se zvýšila a zlepšila se. Také by bylo eh, dobré toto sdělit občanům ve volební kampani, tak aby občané věděli, že volí své zástupce do opravdu mocné instituce, jestliže smlouva bude v platnosti. Takže buď zítra O této zprávě budeme krátce hovořit po prezentaci českého předsednictví, anebo nyní budeme ještě o ní krátce hovořit a jednak 4. Eh, února je lhuta pro pozměňovací návrhy, protože je to vlastně taková zastřešující zpráva, která syntetizuje smlouvu nebo ustanovení ze smlouvy ve vztahu k Evropskému parlamentu. Nějaké připomínky, prosím, příspěvky. Není tomu tak, tak já navrhuji, aby lhuta pro pozňovací návrhy byla 4. února. Dank. I think that was a very... Takže vám děkuji, to byl velice zajímavé odpoledne a uvidíme se zítra ráno v 9 hodin České předsednictví a potom budeme hlasovat. Děkuji vám, děkuji také tlumočníkům za intenzivní odpoledne.